Okay. Ladies and gentlemen, good morning. Please be seated. Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a pánové, posaďte se. Vítejte na dnešním podvýboru pro bezpečnost a obranu. Dovolte mi, abych vás informovala, že naše schůze bude přenášena přes internet jako obvykle. Co se tlumočení týče, přednost mají jazyky řádných ehm, členů výboru sede a nyní tedy přistoupíme k přijetí pořadu jednání dnešní schůze. Dostali jste ji všichni a nebudou-li připomínky, tak budu považovat program za schválený. Dámy a pánové, během předchozí schůze eh, jsme uvažovali o zhodnocení eh, návštěvy sede v Mali, ale rozhodli jsme se odložit eh, přijetí zprávy po velmi živé rozpravě a mezi tím jsme obdrželi písemné prohlášení poslance Javier Nart z ALDE, který v Mali zůstal déle, hodně tam po zemi cestoval a rád by nás informoval o svých zjištěních. Tak jsem, jsem se rozhodla dát panu Nartovi čas v této fázi, čili na naší dnešní schůzi, Myslím si, že to bude cené a poté bychom hned přistoupili ke schválení eh, zprávy v písemném postupu, čili ještě je čas na pozměňovací návrhy po vystoupení pana Narda. Máme určité problémy s tím, že ta zjištění pana Narda jsou taková jednostraná. Je to jeden člen mise, zatímco e, ostatní už byli pryč. Nicméně chceme e, e případně mu dát prostor. Takže, pane Narde, máte slovo. Eh, muchas gracias, señora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Cesta mise do Mili měla už od roku 2013 za cíl vytvořit operační jednotku armády, 600 eh, jednotek po, 600, po 610 mužích. Eh, měla to být, měly to být integrované taktické eh, interarmádní jednotky typu batalion. Vydali jsme desítky milionů eur na to a co se skutečnosti týče, když hovoříme o těch, kteří tedy jsou cvičeni, tak se dozvídáme, že nic není definitivní. Ani jedna vojenská jednotka, ani rota, ani, ani pluk. A, a my jsme chtěli především jednotky po 30 mužích. Naše mise byla samozřejmě mimořádná, ale při posledním boji v Empale eh, jedna jednotka z Masiny rozprášila početnější Eh, jednotky, které eh, utekly bez boje. Francouzi říkají stále to samé, že, vztahy, eh, že tam nejsou žádné vztahy mezi důstojníky a mužstvem. Malíci jsou účinní jenom tehdy, když spolupracují s francouzskými jednotkami. To říkají, protože francouzské jednotky je eh, dokáží udržet ve, ve strukturách, ale nejsou schopni bojovat jako pluky ani jako, eh, jako eh, roty a malíská armáda jim neposkytuje dostatečné vybavení. My bychom mohli vycvočit jednotky mužstva, ale i když to bude politicky korektní, je to hloupé, protože ve skutečnosti to znamená rozházet miliony eur za vojáky, kteří prostě nejsou řádně vycvičeni a, a nejsou bojeschopní. Každý voják ví, že při cvičení je potřeba, eh, aby eh, na to někdo dohlížel a ti evropští důstojníci, kteří je cvičili, musí ta bojová cvičení sledovat. A to je přitom zakázáno, protože političtí představitelé rozhodli, že naši důstojníci, a já si vážím jejich práce, naši eh, evropští důstojníci jsou eh, politicky kastrovaní, oni nemohou působit v terénu v Mali, ne, mají v ruce jenom papírové zprávy a čí zprávy? Zprávy francouzské armády, když vůbec. Takže to je skutečně postup pod naslepo a kdykoliv dojde k nějaké bitvě, tak vlastně to mužstvo zmizí. A e, cíle našich vojenských e, trenérů e, kteří se snaží ehm, cvičit eh, jednotky po 33 mužích, vlastně nemají žádné možnosti a nedá se to kontrolovat. A po geografické stránce, já jsem v roce 2014 v Mali byl, já tu zemi znám z dřívějška. Eh, bez ochrany jsem tam normálně mohl chodit i mimo, eh, jezdit i mimo velká města. Dnes to prakticky vůbec nejde, protože islamistická diverze překročila Niger, řeku Niger, a situace je opravdu vážná. V regionu mezi silnicí Moptigao a Andory eh, působí eh, gerila, lidé, kteří znají Afriku, vědí, že tam ty kmeny nemají s konfliktem nic společného, jsou to kočovníci a zpravidla jsou považováni vlastně za cizince. A tam je gerila Masina Peul, 130 eh, kilometrů na sever od Bamaka a, celá, a v celé té zákrutě řeky Nigeru. A oni překročili Niger. A to znamená, Eh, skutečně eh, velký strategický ústup. Vojenské jednotky nefungují. Při posledních bojích v Ampale to znamenalo, že jednotky pod Messinou Peul zmizely a nám musí být jedna věc jasná. Když poskytneme vojenský výcvik Eh, proti určité vojenské hrozbě nemůžeme eh, se kochat metafyzikou a filozofií. Máme eh, rozpočet ekonomický, administrativní, ale ta situace v terénu je tragická a v důsledku té diverze vlastně dochází ke ztrátám. Přitom v minulosti tam existovaly i svobodné zóny, kde žádné problémy nebyly díky francouzské armádě. A my teď zjišťujeme, že evropská vojska už taky nejsou schopná tu situaci udržet. Španělé zajišťují pouze logistickou podporu, sice důležitou, ale jenom logistickou a e, francouzská armáda ta tam bojuje a prolévá vlastní krev. Když se budeme e, zabývat otázkami bezpečnosti, tak e, si musíme Mm, eh, pohovořit eh, Eh, s policií v Bamaku, kde jim vysvětluji, jak je eh, školili na grafech a školili je v oblasti rovnosti příležitostí mužů a žen a podobně, ale jakmile ti vojáci potom nebo ti policisté přijdou do terénu, tak nejsou dost placeni na to, aby eh, jak si dokázali čelit korupci a nakonec populace se bojí jich stejně jako gerily a gerila postupuje, protože ochrana místních Eh, jednotek vlastně eh, eh, je důsledek ochrany populace. Taková je prostě realita. Četnictvo, policie nefungují, korupce je všudy přítomná a tudíž prostě ty jednotky nejsou akceschopné. A na závěr bych chtěl hovořit o MINUSMA. na eh, se to sice netýká, ale je to důležité. MINUSMA tam má v rukou tu nejdůležitější operaci spolu s evropskou operací na cvičení eh, OSN nikdy nerozmístili tak velkou akci v jinde ve světě, jsou stejně odhodláni jako my, ne, ne spouštět žádnou ofensivu. A já mám zkušenosti z bojů v poušti. Já jsem 30 let dělal válečného eh, dopisovatele z Mauritánie a po Sudán a v, v poušti nelze spustit obranou akci, protože je potřeba mít určitou strategickou hloubku nikoli v kilometrech, ale v hodinách. 4 hodiny, 5 hodin, než je, než nastane možnost reagovat ne, na nepřítele. Takže jestliže není tam prostor pro vyčištění terénu, nejsme ve 12. století, kde z hradeb házeli kameny na nepřítele. Potřebujeme vzdálenost a strategickou hloubku. Takže UTM při výcviku zakazuje ofenzivní akce. Upřímně řečeno, rád bych viděl, Nobelovou cenu za blbost, eh, za tohleto, protože co to znamená cvičit vojáky defenzívně, když to ani nejde. To znamená odsouzit, odsoudit k smrti takové eh, vojáky v posádce. A pro MINUSMA to je stejné tam mají vojáky v terénu s takovou pružnou a dialektickou interpretací defenzivních operací, takže samozřejmě, že dělají i operace e, čištění terénu do hloubky, ale ten mandát je politicky korektní. S tím, že ale ti lidé v terénu potom jsou odsouzeni k smrti. My máme čisté svědomí, protože my jsme tady pro udržení míru, takže my udržíme mír, pokud nějaký je. Ale pokud se má ten mír vytvořit, tak se musí vytvořit proti těm, kteří mír porušují, což jsou teroristi a to vyžaduje potřebné operace, jako když třeba operace zasáhne při znásilnění ženy, tak musí zasáhnout násilně proto, aby zabránila většímu násilí. A není to ale politicky korektní, tak se to nedělá. politikům se zakazuje chodit eh, eh, nebo jezdit do eh, válečných zón. V zóně Kidalu tam se to dá. A já jsem tam teda jel a zaujala mě jedna věc. V Kidalu je největší základna s velmi účinnými jednotkami, jsou tam francouzská a nizozemská komanda. Kidal je oblast kde je poměrně mír, kde jsou dvě skupiny, které nějak eh, spolu soužijí. Eh, jednak platforma Tuaregů, která má blízko k vládě a potom i islamistická platforma jako Ansar Din a podobně. Teoreticky tam to soužití jde, ale za tři hodiny v Kidalu najednou eh, začaly eh, bombardování z moždížů na, na to základnu eh, padat a mezi A, a já jsem tu zkušenost udělal prostě v terénu, že ten mír vypadá takto. E, po operaci v Kidalu jsme hovořili s důstojníky v terénu, ne s těmi politiky, kteří nám vypráví nesmysly, ale s vojáky v terénu. A oni říkali, že ten mír se opírá v podstatě o ty postoje nebo tedy to je v podstatě situace než dojde k, nej, k dalšímu výbuchu nebo eh, a po, to, po tom bombardování eh, po, pak eh, jsme třeba viděli, že vlastně mají stejné ukrajinské helikoptéry. A hovoříme o islamistickém terorismu, ale když jsem já hovořil o terorismu eh, Tuaregu nebo Mauru, tak říkali, ne, ne, to jsou, to jsou bratři, to nejsou nepřátelé. Čili my tam vlastně sami vytváříme umělé dělení, umělý předěl mezi takzvaně umírněnými, kteří jsou v souladu s vládou, ale potom, když někdo zná Afriku, tak eh, se dozví, že tam jsou prostě eh, kmenové a klanové vazby. A ty nejradikálnější, řekněme, nebo ty islamistické eh, skupiny, to, nemá, to nedává smysl. Protože jestli to bude Kajda nebo radikálové, to jsou pro ně bratři. Zatímco cizinci, to jsou ti, kteří přišli z vnějšku. Proč eh, bojovat s al kaidou protože oni to na, za teroristy nepovažují, to my je považujeme za teroristy. Takže dochází k takovým umělým konfiguracím v Mali a my eh, nějakým způsobem podporujeme situaci, která odpovídá teorii na papíru, ale za třeba půl roku eh, žádná četarota ehm, pluk ne vytvořili skutečně operativní jednotky, protože se vždycky eh, rozpráší, jakmile se setkají s islamistickou eh, armádou. Well, Mr. Nard, thank you. Děkuji vám, pane Narde. Máme sice určitý problém po té, co jsme si vyslechli eh, vaši zprávu. Já osobně si myslím, že jde o velice příkladný eh, kus kvalitního, kvalitní žurnalistiky. Já bych navrhla, abychom se pokusili přepracovat eh, naši původní zprávu, tak abychom ji uvedli do souladu eh, s, se současnými eh, poznatky. My eh, jsme o tom už debatovali okolo Štrasburku a pokud se dohodneme, tak vás pozveme na rozšířené předsednictvo. Ještě pan eh, Dan Žán se k tomu vyjádří a poté eh, už ukončíme tuto debatu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla reagovat na to, co říkal pan Nart. On určitě ten region zná dobře a jeho závěry sdílí řada expertů. Eh, informace z terénu v Mali jsou špatné, Bezpečnostní situace se zhoršuje a mezinárodní úsilí zjevně neodpovídá potřebám. Jak si obecně, eh, co do počtu mužstva a prostředků, eh, to stačí, ale co do odhodlání v terénu a politického a diplomatického odhodlání mezinárodní úsilí není na výši nebo na úrovni toho, té špatné situace v terénu. V tom má pan Nart plnou pravdu. A myslím si, že by bylo dobré tyto jeho poznámky zohlednit, protože já musím říct, že zprávy, a teď nehovořím o této instituci, ale o jiných evropských a mezinárodních institucích, um, zprávy o tom, že jakmile jsme někde rozmístěni, tak jako jistě si problémy jsou, ale situace globálně je dobrá, všechno děláme, je do, velmi pozitivní, tak jako přece jenom je potřeba si začít klást otázky a nemůžeme se tvářit, že je všechno v pořádku, jenom proto, že jsme si odfajfkovali nějaká políčka. Máme Eh, civilní misi, výborně, vojenskou misi, výborně, misi OSN, super, všechno je parádní. Ale když se podíváme na realitu, tak bezpečnostní situace se zhoršuje, neproběhne ani den bez přestřelek vážných vojenských střetů a ti, kteří se v terénu snaží, jsou stále ti samí tam je jedna nebo dvě africké armády, které drží a které to stojí velké, velkou cenu, tyto eh, boje, a francouzská armáda. A několik evropských zemí se uspokojilo e, s tím, že má kontingent v rámci MINUSMA. E, jistě samozřejmě OSN e, to je výborná výborné krytí a legitimace, jenomže eh, eh, MINUSMA stahuje eh, bojové jednotky, jako třeba bojové helikoptéry. Na poušti nemůžete bojovat jinak než helikoptérami, jinak nevím, co tam děláte. Takže v tom, co řekl pan Nart, je mnoho pravdy. On to samozřejmě řekl svým stylem, ale není to v rozporu s kritickým pohledem Evropského parlamentu na eh, operace, které jsou prováděny. Děkuji, ano. My se samozřejmě snažíme eh, najít tu nejlepší platformu pro eh, rozvíjení debaty, protože my určitě potřebujeme ještě důkladnější zvážení věcí. První příležitosti bude Eh, rozšířené zasedání předsednictva, eh, kam já pana Nada pozvu. Eh, bude se jednat o to, jestli také budeme potřebovat předělat tu zprávu a případně, jestli bude vhodné uspořádat nějaký workshop. Tak já vám děkuji teď už tuto debatu musíme uzavřít a vrátit se k našemu pořadu jednání. Nyní bych ráda dala slovo panu Joanu Mirceovi Paskovi, který nás seznámí s návrhem zprávy o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Jde o eh, zprávu Rady a jde o druhou debatu. Poprvé jsme na toto téma hovořili 5. září. A do 13. září jsme mohli předkládat pozměňovací návrhy. 6. října se konalo zasedání stínových zpravodajů a nyní tedy je naše druhé kolo projednávání. Děkuji. Tak eh, já možná nebudu zas až tak eh, eh, vášnivý jako pan Nát. Asi ne, já jsem politik, ne novinář. Ano, skutečně jsme absolvovali diskusy tady my a stínový zpravodajové. A mohu říci, že nedošlo k žádným incidentům, nikdo neskončil v nemocnici, ačkoliv jsme Eh, hodně času věnovali kompromisu 9, eh, tedy jestli máme začít pozdravem anebo eh, úvodními poznámkami. Po skutečně pečlivém zvážení takže tam budeme mít ne, že Evropská unie vítá, ale že Evropská unie bere na vědomí not salutes, ale notes. Nicméně eh, pořád hovoříme o velkém kroku vpřed pro lidstvo. Já bych tedy řekl, že prakticky jediný bod, eh, takže my jsme de facto z těch více než 300 pozměňovacích návrhů eh, sestavili 17 návrhů kompromisních a jediný tedy problém je kompromis číslo 14. Někteří se ho přijali zcela vyškrtnout a jiní by ho připra- přijali s určitým doplněním textu. Je skutečně těžké to vyřešit a Eh, de facto eh, můžeme to nechat eh, na hlasování. Jinak bych řekl, že tato zpráva byla spožděna ze zcela zřejmých důvodů, podobně jako broková zpráva. Víme, jaká situace k tomu vedla. Já bych eh, chtěla poděkovat všem, eh, kdo se zapojili a přáli si tuto zprávu upravit. Eh, těch 14 pozměňovacích návrhů kompromisně ukazuje, že skutečně tato zpráva vzbudila zájem a chtěl bych poděkovat všem za konstruktivní přístup, který nás dovedl k tomuto výsledku. Děkuji. Děkuji, pane Pasku. A nyní eh, dám slovo eh, stínovým zpravodajům, pan Danžan za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji zpravodaji panu Pašku. On eh, udělal bezvatný z práce. Je to zpráva, kde skupina, již jsem byl stínovým zpravodajem, se skutečně nachází, stanovuje dobré směry, eh, má stanovené dobré priority, je to politická zpráva, nejenom eh, hodnocení situace, ale skutečně rýsuje perspektivy do budoucna, takže já bych moc chtěl ocenit tuto práci. Bylo to složité, protože bezpečnostní situace, ve které se nacházíme, je velice volatilní, proměnlivá, s novými výzvami, s různými souběžnými výzvami, geograficky složitá a pan Pašku opravdu dokázal výborně jak si narýsovat ty hlavní linie a dokázal jak si vy, eh, vybrat to důležité a tu, to znamená souvislost mezi vnitřní bezpečnostní na půdě eh, Unie a vnější bezpečnosti, eh, tu komplementárnost s NATO, potřebu kritického pohledu na nástroje, kterými disponujeme, eh, hlavně mise PSDC, které, jak víme, nejsou všechny uspokojivé, takže eh, musíme mít možnost je hodnotit a, a připomíná něco, o čem vždycky tady diskutujeme, ale já jsem rád, že také o tom jedná rada, připomíná, cíl strategické nezávislosti Evropské unie, to znamená schopnosti Evropské unie, politické i materiální schopnosti Evropanů zajistit si vlastní bezpečnost, což se zdá jako samozřejmost, když se to takto řekne, ale je to vždy předmětem dalších diskuzí. Takže Diskutovali jsme mezi stínovými zpravodaji o různých věcech. Ty kompromisy, které z toho vyplynuly, jsou zcela uspokojivé. Pan Pašku připomíná eh, kompromisní návrh 14, ke kterému moje frakce má určité výhrady. Není to co do obsahu ne, neschoda, ale spíš co do formy si myslíme, že tato zpráva by neměla zacházet příliš do podrobností eh, předepisování toho, co má dělat NATO a co má dělat Evropská unie. To je vždycky trošku citlivé eh, příliš detailně nebo příliš striktně definovat role těch a, a o něch takže to chce, myslím, pragmaticky a naše předepisovací pravomoc je velmi e, omezená. Ale dobře, takže tak jsme to vysvětlili, jinak s tím obsahem souhlasíme, možná tento kompromisní návrh nepodpoříme, ale, ale mm, jednali jsme o tom velice rozumně. E, taky proběhla interní diskuse o otázce terorismu. Ano, terorismus není nový jev na evropském kontinentu. Máme tu kolegy ze Španělska, kolegy z Británie, kteří zažili už dávno, dávno před atentáty eh, z roku 2000 a později, tak eh, zažili velké bolestné atentáty v Itálii taktéž. Takže terorismus jako jev není nový eh, v Evropě. Ale chtěli jsme specifikovat, tu hrozbu nevýdaného rozsahu při tom specifickém terorismu islamistickém. Musíme věci nazývat pravými jmény. To nevylučuje hrozbu jiných typů terorismu, politického eh, extremismu nebo mm, regionálního separatismu, ale ten islamistický terorismus je nyní hlavní hrozbou, jehož rozsah je nebývalý fakticky, i když v Madridu třeba došlo k velkému atentátu, v Londýně došlo k velikému atentátu, tak eh, dnes ta hrozba pokrývá eh, takový počet zemí a, a týká se tolika jedinců, že už je to jaksi nebývalé. Nejedná se o pár skupinek nebo pár lidí, 12 lidí třeba v Madridu nebo v Londýně. Teď se jedná o sítě, které se mohou týkat tisíců jednotlivců, protože eh, ty operace teroristické dnes eh, využívají lidi, kteří nejsou nutně zapojeni do nějakých struktur. Podle oficiálních odhadů evropských institucí více než pět tisíc eh, evropských eh, občanů se účastní džihádu v Libii, Syrii nebo Iráku. Pět tisíc, to je hodně lidí, z nichž část se třeba bude chtít vrátit. Jen v mojí zemi například 2000 Eh, jednotlivců je dotčeno tímto jevem a takže to bezprecedentní eh, na té hrozbě, to musíme připomenout a eh, aniž bychom podceňovali skutečnost, že Evropa se už s terorismem v minulosti setkávala. Toto je prostě nebývalý rozsah a evropský koordinátor pan Kirkov, který pravidelně navštěvuje výbor Libe, tak by bylo možná dobré s ním udělat eh, společné mm, zasedání vzhledem k té mm, propojenosti bezpečnosti a obrany. Eh, takže tolik eh, z mé strany, ale moc děkuji panu Pašku za skvělou práci od začátku do konce při přípravě zprávy i při zapracování a vypracování kompromisních návrhů. No, Mr. Van Orden. Pan, pan Oden, ano. A ten je, ten je eh, zpravodajem stílovým za EKR. Eh, děkuji, paní eh, předsedkyně. Já nebudu tady prodlužovat agonii, pokud se týče CSTP. Já si myslím, že členské země jsou tím sváděny na cestí. Je to otázka naprosto irrelevantní vzhledem k současným výzvám, ale de facto to odvádí pozornost evropských evropských spojenců od toho, co skutečně potřebují pro posílení své obrané kapacity. A otázka eh, vypořádání se s terorismem eh, je eh, zvláštní otázka. Já myslím, že pokud se týče tedy CSDP, tedy společné bezpečnostní obranné politiky, mé názory jsou široce známy. Pan Jozo Radoš za ALDE. Yeah. <coughs> Děkuji. Jménem Alde bych chtěl poděkovat panu Paskové za vynikající zprávu a za ještě lepší spolupráci, eh, která vedla k přijetí dlouhé řady pozměňovacích návrhů, včetně těch od ALDE. Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma kompromisním návrhům. Ten první se týká nutnosti revize eh, společné bezpečnostní a obranné politiky. Eh, pokud eh, taková revize je nutná, pak si myslíme, že odpovědí by měla být Evropská obranná unie. Ale to je směr, který dosud nebyl přijat, takže podpoříme stávající kompromisní návrh. A druhá potíž je eh, kompromis 14 eh, a eh, to, jak mění odstavec 18. Tam se hovoří o kolektivní obraně. Jak víme, členské země EU, které jsou členy NATO nebo mají nějaký vztah s NATO, tak eh, v otázkách eh, společné obrané politiky se eh, vůbec nehovoří o úkolu z roku 1998, což znamená využití obranných sil proti společným hrozbám a pro obranu míru. Eh, myslím, že to všechno bylo zastíněno amsterdamskou a poté Lisabonskou smlouvou a je to nyní v článku 43, článek 1 smlouvy o Evropské unii. Čili de facto tady jsme o úroveň pod stávající úrovní úkolů společné obrany a bezpečnostní politiky. Čili eh, to jsou naše potíže s kompromisem 14, ale eh, zvážíme, zda bychom eh, to mohli přijmout v eh, této formě. Každopádně chci ještě jednou poděkovat panu Paskovi za zprávu a vynikající spolupráci. Děkuji paní Bodil Valero za zelené nyní. Děkuji. Také chci poděkovat panu Paskovi za proběhlou kvalitní debatou. My jsme vycházeli z velmi odlišných pohledů a eh, ačkoliv pan Pasku eh, vzal v úvahu některé z našich připomínek, eh, pořád ještě toho mnoho zbývá. Ne, pokud se týče kompromisu, tam eh, vy jste eh, hovořil eh, o tom kompromisu, kde nemáme nyní to slovo salut, vítá, nýbrž notes, to znamená bere na vědomí. Ale máme tam ještě další problémy. Například zdá se nám, že je to příliš militaristické občas. Samozřejmě rádi bychom tam slyšeli více o těch Petro, petrburských úkolech. A my říkáme, že chceme kvalitu, ne kvantitu, čili tady ta 2%, to je poměrně špatné měřítko našich skutečných schopností. Bylo celkem dobře, jak jste zpracoval Eh, kompromis 10, eh, což jsou tedy operace eh, bezpečnostní obrané politiky Evropské unie v Iráku, ale pořád si nejsme jistí, jestli je to skutečně nutné. A dále kompromis 16. Tady hovoříme o silnějším obraném průmyslu a také máme pozměňovací návrh 264, E, který tady mm, nevidím. A to je o transparentnosti. A pokud se týče toho kompromisu, byli bychom rádi, kdybychom mohli podpořit, ale, ale tady e, jde třeba o to, my jsme měli silný nebo silnější obraný průmysl. Já si myslím, že by to měly být eh, adekvátní obraný průmysl. Čili to ještě budeme se trošku prodebatovat, možná e-mailem. My tedy jsme schopni některé kompromisy podpořit, ale ne úplně všechny. Děkuji. Myslím, že jinak tady nemáme stínové zpravodaje. Takže teď dám slovo panu Kukanové. Děkuji, paní předsedkyně. Já se přece, přesně stotožňuji s kolegou Žardánem, který vyjádřil stanovisko EPP. Dovolte mi několik poznámek na adresu pana Pašku k předchozí debatě. Dovolte mi říci, že já se domnívám, že to, ta zapálenost je uh, vynikající při argentinském tangu, ale když píšete zprávu o společné obrané politice, měli byste se držet chladné racionální politiky. A já vám blahopřeji k tomu, že jste se tohoto principu držel. Pokud jde o zasedání stínových zpravodajů, tak my jsme zaznamenali, že se zde hodně řešilo, jaké jsou základy obrané politiky. Když se zpracovává takováto zpráva, tak vždycky je varianta, že se někdo na vás obrátí a řekne, zpráva je neúplná, měli jste zapracovat to a toto. A já bych se nechtěl ubírat tímto směrem. Myslím si, že by to měla být zpráva komplexní, úplná. Domnívám se, že zpracovaný návrh tomuto odpovídá. Existují možnosti, jak zprávu zlepšit. Kolegové uváděli několik pozměňovacích návrhů. Já se však domnívám, že když jste vyslechl ty příspěvky, tak jste se pokaždé usmíval nic vás nerozčílilo, což je pro mě další symbol toho, že nakonec se nám dostane kvalitní zprávy. Děkuji. Děkuji, pan Zdrojovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já si procházím ten dokument a snažím se zvážit při studiu tohoto dokumentu i zprávu výboru AFET. My jsme zaujali jiné stanovisko. Pokud jde o bezpečnost, Španělé mají pocit, že bezpečnost je dostačující, Estonci mají pocit přesně opačný. To samé platí, co se týče přijetí či nedostatečného přijetí. Pro otázky problematiky výdajů na obranu. A já na tohle se snažím pamatovat. Pan Pasku říkal, že je to nemožná mysl, ale přesto se mu zadařilo. Když vezmeme v potaz místní politiku Evropské unie, tak je třeba konstatovat, že společná obraná politika je v podstatě úkol zcela nemožný. To nás ale nezbavuje povinnosti provést analýzu a snažit se podpořit pocit bezpečnosti. Nyní přistoupím k pozměňovacím návrhům. Pokud bychom přijali všechny pozměňovací návrhy, tak by se jednalo dokument nekonzistentní a to už bychom ten dokument mohli rovnou hodit do koše pokud bychom k tomuto přistoupili. Na druhou stranu, pakliže bychom měli všechny praktické aspekty opustit, tak by z toho dokumentu nakonec byl dokument velice suchý, bez pořádného sdělení. Dovolte mi tedy říci, existuje zde celá řada rozdílů. Musíme na tom společně pracovat, nicméně kompromis by byl selháním. My potřebujeme přijatelný dokument, Hrozby jsou reálné, nikdo nebude úplně zcela spokojen, to je zřejmé, ale já v tuto chvíli děkuji zpravodaji, který se vede dobře, byť je to úkol velmi náročný. Pokud jde o kompromisní řešení, měli bychom se opravdu omezit pouze na toto. Jasné sdělení, jasný směr pro Evropu a podpora pocitu bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, to bylo poslední vystoupení. Pane Pašku, se může v tuto chvíli vyjádřit. Děkuji. Ta celková filozofie spočívala v tom, abychom na začátku začali s něčím poněkud omezenějším a potom celou škálu rozšiřovali pozněcími návrhy. Kdybychom začali u něčeho velmi složitého, tak by celý výsledek byl úplně jiný. Za druhé chci říct, a to jste říkali i vy sami, politické sdělení musí zůstat, jaké je, ať už je pozměňovacích návrhů, kolik jich bude. My se snažíme zachovat pozněcí návrhy v tom, že jejich myšlenka bude vtělena do celého návrhu, aniž bychom rozmělňovali celé pojetí různými směry, kterými by se mohl text obírat v závislosti na pozněcích návrzích. A politické sdělení musíme celý, celé to pojetí znovu podrobit dostatečně analýze. A to je to, co v podstatě děláme. Řešíme, jak jsme dosud reagovali na konflikty a jak bychom na ně chtěli reagovat v budoucnu. A to se děje. To není jenom na papíře a v teorii. To se opravdu děje. Teď k tomu, co říkal pan Kukan. Já vám děkuji Kromě tanga bych ještě zmínil flamengo. Ono, když řešíme ty zdravice a poznámky, tak já jsem si zrovna říkal, že bychom mohli jaksi do toho zapracovat i zdravici. Bylo mi potěšením, ale to nebylo akceptováno. Ono totiž často, když je člověk naštvaný, tak výsledek je stejný, jako když naštvaný není. Takže k čemu ta naštvanost? Já myslím, že to je filozoficky velmi dobré si uvědomit. Já chci poděkovat všem, zvláště stínovým zpravodajům a i ostatním, kteří dnes vystoupili, protože oni se snaží vlastně upozornit na množství práce, které jsme na celém dokumentu odvedli. A já všem děkuji za pomoc, jsem rád a doufám, že hlasování dopadne dobře. Nakonec stanovisko Evropského parlamentu bude za nějakou dobu jasné a doufejme, že bude i uznáváno. Děkuji, děkuji vám, pane Pasku. Já bych chtěla upozornit, že v AFETu se bude hlasovat. 20. listopadu, pardon, říká paní předsedkyně, 20. října. Je to tak, 20. října. Těšíme se na hlasování a okamžitě přecházíme k druhé zprávě, což je zpráva pana Omasa Spade z ALDE Evropská obrana unie. Druhé čtení V tomto případě šlo o projednávání trošku na doby a sled věcí a událostí byl trochu převrácen. A to kvůli tomu, aby mohl pan Baskou dorazit. 7. září byl termín pro předložení pozměňovacích návrhů, potom následovalo zasedání stínových zpravodajů, potom 28. září proběhlo první čtení, první projednání této zprávy a v tuto chvíli nás čeká prezentace následující po návrhu kompromisu. Pane Pat, máte slovo, prosím. Dobrý den, dobré dopoledne, vážení kolegové. Ano, platí, že před několika týdny jsem nastínil myšlenku a základní obsah tohoto návrhu zprávy a dnes už bych chtěl pouze upozornit na to, že zde existují základní tři opěrné body. Jednak Bezpečnostní situace je bohužel nadále nestabilní. V Evropě Konfliktu je stále více, což pochopitelně znamená, že Evropská unie se musí soustředit mnohem víc na otázky bezpečnosti a obrany. Dále, všechny myšlenky se pohybují v mantinelech stávajícího právního rámce Evropské unie. A za třetí chci říci, a to je také velmi důležité, že spolupráce Evropské unie a NATO se bude posilovat, zkvalitňovat a Evropská unie bude schopna poskytnout na to mnohem více podpory a já si myslím, že právě návrh zprávy tohle odráží. Máme zde více než 300 pozměňovacích návrhů. Já vám děkuji za jasnou aktivní angažovanost a za kvalitní a konstruktivní návrhy. Proběhla dvě setkání se stínovými zpravodaji, z toho vyplynulo 28 kompromisních návrhů a my jsme se pokusili vzít v potaz většinu návrhů politických frakcí, které jasně vyjádřily svá stanoviska a i odhodlání pro věc. Já bych chtěl uzavřít tento krátký vstup. Děkuji všem, děkuji kolegům, stínovým zpravodajům, děkuji za předložení pozměňovacích návrhů, děkuji za praktický a efektivní přístup k věci. Díky němuž máme nyní na stole kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji a já nyní předám slovo panu Michaelu Gallerovi za EPP stínovému zpravodaji. Prosím, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Urma Spetovi za vynikající spolupráce a za vynikající zprávu, kterou připravil. Mohu opravdu potvrdit, že Včera jsme také hovořili o kompromisních návrzích a debata probíhala hladce a nejenom v duchu kompromisu, protože obecně jsme se s jednotlivými frakcemi byli schopni shodnout na základních směrech, což si myslím, že je dobrý signál, který i ladí jaksi s celkovým globálním vývojem, když se podíváme na krize, které se kolem nás rozhořely. Mělo by se to podobně odehrávat na úrovni jednotlivých vlád. Pokud eh, něco, tak si myslím, že si všichni uvědomili, vzhledem k situaci, že v případě bezpečnosti je možné opravdu najít kompromisy a zároveň je možné na základě Lisabonské smlouvy najít kompromis. Ale pojem Evropská obraná unie kterou užívají i někteří národní politici, nám ukazuje, že společný postup je v dané situaci nutnost. Já bych se ještě vrátil k několika závěrům z Bratislavy, z kulárních jednání britský ministr tehdy měl pocit, že je nutné říci, že pokud budete chtít udělat více, více, tak my vám to zablokujeme. Já myslím, že to je naprosto nevhodné, aby někdo, kdo je zrovna na odchodu, se vyjadřoval tímto způsobem. Navíc je zde trvalá spolupráce, na kterou také ve zprávě odkazujeme, která je možná i bez jednomyslnosti a to je moje osobní přání, nenutně se tedy odráží ve smlouvě, ale moje osobní přání je, aby tato zpráva byla přijata ještě dříve, než eh, má být eh, přijata. Je to skutečně nešťastné stanovisko, které vyslovil britský kolega. Jde o realizaci celosvětové strategie, ale nejen o ní. Jde i o to, abychom realizovali to, co se dohodlo třeba v prosinci 2014, černo 2015, to je už dojednáno a schváleno. A my zde například máme jasný odkaz na bílou knihu o mezivládní, mezistátní spolupráce a mezinárodní koordinaci partnerů a spojenců a komplexní interinstitucionální na, rámec pro spolupráci v rámci Unie. Já se domnívám, že v této oblasti jsme schopni učinit víc a Evropskou obranou agenturu bychom mohli tímto způsobem také posílit. Samozřejmě, bohužel jeden členský stát, ten odcházející, eh, po mnoho let zablokoval snahy navýšit rozpočet, což příliš nepomohlo. Pak je zde odkaz na to, že se poprvé podařilo začít připravovat na sestavání rozpočtu na příští rok. To znamená, že eh, obraná politika již tam je v této fázi, což je vynikající krok kupředu. Já bych na to znovu rád upozornil. Nejde o to, že bychom chtěli evropskými programy nahradit národní programy. Jde o systém doplňkovosti, kdy evropské kroky by byly činěny nad rámec těch, které jsou činěny na úrovni národní, proto abychom byli lépe připraveni na naše společné mise, které děláme v rámci společné obrané a bezpečnostní politiky, tak jako tak. A já jsem rád, že s námi souhlasí výbor pro rozpočet i rada a členské státy by měly jasně poukázat na to, že jde i o navýšení prostředků. Máme zde jasné číslo 20% na výzkum a vývoj v dané oblasti, to je snaha, ke které jsme se, se zavázali, už proto, že nejsme schopni s omezenými prostředky realizovat to, co jsme se rozhodli realizovat. Dvouprocentní výdaje zde se hovoří o výzvě na adresu členských států. E, některé členské státy už tohle dodržují. Nejde jenom o ta 2%, jde i o efektivnější vynakládání výdajů na obranou politiku. Není jiná oblast politiky, kde by se prostředky vynakládaly tak neefektivně, když se podíváte na ty jednotlivá čísla na součty. Výhled Evropské unie a o její obrané politiky by nám měl umožnit lépe plánovat naše výdaje, lépe využívat prostředky a lépe i zadávat zakázky. Bohužel globální prostředí kolem nás nás zavazuje k tomu, abychom dosáhli těch 2% a stali se tak efektivnější. Máme zde v rámci bodu 16 jednu iniciativu, ke které se připojí a doufám, že stejně jako v předchozí zprávě i zde se nám dostane široké podpory a to nejenom na výboru AFED, ale i eh, v plenárním zasedání. Děkuji pan Picula za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě děkuji oběma kolegům za vynikající zprávu a za vynikající spolupráci. Musím poděkovat všem, kteří na zprávě pracovali za velice konstruktivní přístup a konstruktivní spolupráce. Je pravda, že zde Máme 300 pozměňovacích návrhů. A domnívám se, že kompromisy, kterých eh, jsme dosáhli, jsou velmi kvalitní. Je to zásluha práce kolegů. Eh, rozdílné názory se daly očekávat v některých věcech a odráží se zde celkový polet Evropského parlamentu. Jedna jednu věc bych rád poukázal. Samozřejmě obrana je a nadále bude národní kompetenci. a nikdo neříká opak. Ale to by nás nemělo zastavit v tom, abychom se snažili podpořit a posílit eh, celkovou obranu a spolupráci. Měli bychom v plném rozsahu využívat Lisabonské smlouvy, která nám nabízí mnohem víc, než co zatím využíváme. A navíc si myslím, že bychom měli zajít nad rámec stávajícího legislativního rámce, co se týče strategií. V rámci stávající bezpečnostní situace a obrané politiky si myslím, že by právě tahle oblast neměla být slabým článkem. Evropská unie se musí vytvářet svoji identitu pro 21. století prostřednictvím obraných politik. A uvidíme, jestli bude schopna nastavit efektivní systémy pro obranu svých eh, občanů. Pokud se nám to nezdaří, tak eh, občané se odcizí Evropské unii a přikloní k jiným státům, ještě víc, než je tomu teď. A já bych uzavřel tím, že bych poděkoval kolegům, kteří přijali kompromisní řešení. Myslím, že to je dobrý základ pro uh, další debatu, která by měla probíhat na půdě jiných evropských institucí. Děkuji, pan posel. Ehm, chce si říct slovo pan poslanec Jurek, prosím. Eh, já bych chtěl eh, říci eh, něco, čím v podstatě navážu na slova pana kolegy Fanordena. Van Ordena. Domníváme se, že po Brexitu jsme dnes v situaci, kdy je třeba promyšlet si směr, eh, kterým se Evropská unie ubírá poslední deset let. Myslím, že je třeba podpořit reálnou solidaritu tam, kde je třeba bránit bezpečnost naší zemi. Pan Danžán hovořil o islámském nebezpečí, ale my v střední Evropě eh, pocitujeme zejména eh, ohrožení z východu ze strany Ruska, která se, ne, které se nedokáže smířit s důsledky rozpadu Sovětského svazu. Tady je třeba mít solidaritu mezi českými zeměmi a nelze to nahradit eh, deklaracemi o institucionální solidarity, které nemají vliv na reálnou politiku. Eh, tak jsme to ale zatím dělali. Třeba eh, v operacích eh, de facto policejního charakteru, to jsou ty battle groups a jejich využití pro humanitární záležitosti, to jsou spíše policejní jednotky. Nicméně současné hrozby mají zcela reálný charakter. A v souvislosti s tím je třeba připomínat, připomenout jednoduchou zásadu, a sice, že instituce a kompetence jim svěřené se musí dobudovat do reálného společenství zájmu a hodnot v praxi. My neustále hovoříme a e, máme tady celkem nesmyslnou diskusi e, o sankcích, e, které jakýmsi způsobem nahradily reálnou solidaritu. A teď se bavíme o tom, jestli je udržet nebo ne. Takže musím říci, že ten směr, který zpráva naznačuje, tady jsem trošku kritický. Eh, nicméně eh, konstatování současné situace je reálný, je cenný eh, a naopak máme tady různé připomínky a změny, které budí skepticismus. Ano, děkuji. A nyní pan kolega za zelené. Děkuji zpravodaji za velice dobrou práci, kdy přijal celou řadu pozměňovacích návrhů člen, členů a stínových a domnívám se, že ten text je jako docela rozumný kompromis. My souhlasíme spolu s celou řadou frakcí eh, s hodnocením situace a obecné linie, eh, že Evropa by měla udělat maximum v mezích Lisabonské smlouvy, takže na tom se shodujeme, včetně praktických aspektů jako eh, využívání některých programů dříve, než se počítalo a podobně. Jedna E, oblast, tam se ještě neschodujeme a to jsou rozpočtové dopady. Za prvé musíme uznat, že třeba to pravidlo 2% bylo opuštěno na tém samotným, už to není vyloženě požadavek pro členské země NATO. Teď NATO má přístup daleko praktičtější a sofistikovanější z toho pohledu, které investice jsou potřebné pro zajištění kapacit, takže já nevím, proč by ten požadavek 2% měl být zrovna tady. Nemyslím si, že by to jako řešilo situaci. Co se týče EDA, problém není nedostatek peněz. Eh, jestli se dobře pamatuji, EDA a její eh, projekty byly, jak se stále zmenšovaly a v podstatě členské státy nechtěly jaksi spolupracovat v rámci EDA, takže možná bychom nejprve měli něco udělat s tím a dříve než začneme eh, hodnotit zlepšování rozpočtu. A dále bychom eh, eh, si eh, představovali, že je potřeba zhodnotit nebo odhadnout možnosti úspor v rámci společných akcí. A já bych chtěl připomenout tomuto výboru, a to je problém s rozpočtováním v parlamentu vždycky, že já zcela nevím, jestli si dokážeme říci, odkud ty peníze vzít, protože to se musí vzít z nějakého jiného projektu a já bych moc rád věděl, kde chcete rozpočet snížit, aby se e, dalo vůbec uvažovat o jejich převedení sem. Ale t- jak si děkuji, tady jinak panuje široká schoda co do hodnocení situace a obecného směru do budoucna ale je potřeba jak si, si dát pozor, abychom nedávali peníze do něčeho, co je velmi neefektivní. Děkuji. A poslední stíno, to byl poslední stínový zpravodaj a nyní otevírám obecnou e, rozpravu. Takže pan poslanec Bogdan Zdrojevský. Eh, děkuji vám. Tak první věc, eh, která vzbuzuje můj zájem, je eh, tady ta eh, vazba dvou dokumentů, o kterých se eh, dnes bavíme, čili to zda dokument pana Pasku a ten dokument současné debaty, zda tyto dokumenty spolu souvisí, zda se zhodují a já musím říct, že ano. Pokud se zaměříme na evropskou Eh, obrannou unii a evropskou obranou spolupráci pana Pasku, tak je třeba říci, že ty tři hlavní body se shodují a to je eh, uspokojivé. O současném dokumentu je říct, že je tam ještě několik eh, prvků navíc, ale eh, prostě ta eh, jednota těch dokumentů nás může těšit. Nicméně ty předložené pozměňovací návrhy, pozměňovací návrhy se rozcházejí ve dvou směrech. A já bych byl nerad, kdyby se účinkem kompromisu ty dva dokumenty úplně rozešly. Já bych byl nerad, aby to vypadalo, E, jako e, zemědělská politika. E, tam je třeba mít de facto spolupráci, zatímco ta obrana ta zůstává v kompetenci vlád. Já oceňuji některo, něco z toho, co řekl pan Van Orden, ale musím říct, že jeho ministr obrany v Bratislavě, eh, jak si napourával to společenství a eh, zvláště v těch obtížných otázkách. A ještě tady máme eh, myšlenku k té finální práci. Já si myslím, že v těch dokumentech určité věci musí být uvedeny. Například ty, ta dvě procenta HDP eh, výdaje. Já myslím, že to je, to je dobrý údaj, ale myslím si, že ještě důležitější je to, eh, kam mají ta 2% jít. Často jsou to prvky, tedy prostředky, eh, které nemají nic společného s definicí obrany tak, jak je uvedena v těchto dokumentech. Ano, děkuji. Jaromír Eh, omlouvám se, místo předseda Štětina je tady přítomen, měl dostat slovo první, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych rád využil toho, že eh, projednáváme otázku Evropské obrany unie, abych připomenul jedno zásadní selhání Evropské unie. Byla to kosovská krize. Nedávno jsme měli u nás na výboru eh, na návštěvě vzácného muže pana generálního tajemníka Solanu a ten nám to selhání Evropské unie připomenul. V podstatě byl to on, kdo s Kofi Ananem inicioval tehdy zásah eh, proti Bělehradu. To bylo to nám všem známé bombardování Jugoslávie a zabránil tím té velké katastrofě tomu velkému vyhánění kosovských Albánců. A to selhání já vidím v tom, že to musela dělat nějaká cizí mocnost. To dělali americké eh, letecké síly, to bombardování. Kdybychom totiž měli tehdy schopnost, eh, evropskou schopnost zasáhnout, tak by nemusela, nemuselo NATO a Spojené státy vytahovat kaštany z ohně za Evropu, jakož to už eh, mnohokrát za poslední století udělali. A pan Jurek velmi správně upozornil na ta nová nebezpečí, která tady jsou. Já si myslím, že jsou nyní silnější, než byla eh, v době jugoslávské krize. To nebezpečí, které eh, nám hrozí eh, z imperiální politiky Ruské federace, je skutečně veliké a my musíme zdůrazňovat, že spolupráce s NATO je neobyčejně důležitá a v některých případech si budeme muset i pomoci sami, aniž bychom angažovali nějaké mimoevropské síly. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji, paní Daltmans. Thank you, well, voorzitter, en ook op mijn Děkuji, paní předsedkyně. Taky bych chtěla poblahopřát kolegovi za tuto zprávu. Nicméně na stole ještě zůstává mnoho práce. Podstatné je, že tato zpráva přichází ve správnou chvíli. Teď se nacházíme v Evropské unii v určitém zlomovém okamžiku eh, na Prahu jednání o Brexitu. Některá prohlášení nás vedou k přesvědčení, že bychom konečně mohli pokročit v oblasti eh, obrané unie. Já si myslím, a to vy víte, jít dál, než je jenom unie obrany. My bychom měli vyloženě spolupracovat proto, abychom vytvořili skutečnou evropskou armádu. To je pro mě jaksi ten cíl finální. Hodně se mluvilo o financování, tady to si myslím, že je také velká priorita, jestliže chceme budovat společnou eh, evropskou Eh, unii, obranou unii, tak je to taky potřebuje rozpočet a všechny členské země se musí domluvit. Samozřejmě je doba krize, musíme šetřit a udělat více za méně peněz, ale nějaké investice jsou nezbytné. Vím, že pozměňovací návrhy už překládat nelze, nicméně málo se mluví o spolupráci s dalšími partnery. Hovoří se o NATO, ale mohli bychom třeba uvažovat o spolupráci s OSN nebo jinými velkými mezinárodními celky. A další směr úvah třeba je, že pokud by eh, v Evropské unii panovala schoda na obrané unii, pak bychom měli požádat eh, o radu eh, ministrů obrany a měli bychom skutečně mít plnohodnotný výbor CD a nejenom takový hybridní podvýbor. To bychom mohli udělat tady. A pokud dospějeme k závěru, že Unie může postoupit v této oblasti a vytvořit skutečnou obranou unii, případně Evropskou armádu a Bílou knihu, pak bychom to měli udělat tady v Evropě Evropském parlamentu a obracím se na vás, paní předsedkyně, a na všechny tady přítomné, že bychom měli společně vytvořit návrh, abychom měli skutečný plnohodnotný výbor sede a nejenom podvýbor. Děkuji vám. tím, myslím, ukončila celková rozprava. Já vystoupím také jako členka se svým eh, názorem k tomuto tématu. Ať se nám to líbí nebo ne, eh, nadále eh, je toto v rukou Rady členských zemí zajišťovat společnou obranou Eh, politiků, to je jejich eh, práce, je to zmíněné ve smlouvě eh, a je to problematika společné zahraniční obrany politiky a strukturální spolupráce, dosud tedy. A to musíme mít na paměti s tím, že e, skutečná solidarita a hledání společných platform jsou nápomocné a my se snažíme zajistit rovnováhu ve vnímání hrozeb v Evropské unii. Marek Jurek trochu předtím varoval a já mu děkuji za jeho připomínky. ještě jak si musíme nejprve dosáhnout tohoto prvního stupně. A chápu podráždění některých členů a zástupců některých zemí eh, ohledně postoje eh, Spojeného království na radě v Bratislavě. Tato země nicméně je zatím formálně nadále členem Evropské unie a má právo Eh, vyjadřovat svá stanoviska v radě, platí své příspěvky do EU a kromě toho si myslím, že musíme být realisti, hlavně tady v Evropě a mluvit o obraně s vědomím, že ať už uvnitř nebo vně EU Spojené království patří mezi největší síly eh, co do bezpečnostních eh, sil v Evropě. Má velkou, moderní a kvalitní eh, armádu a kapacity, které potřebujeme v celé řadě operací. Kromě toho je to jaderná mocnost, která může eh, také odstrašovat mnohé. Takže já bych velice doporučovala, abychom byli realisti a snažili se nalézt rovnováhu v té rozpravě. Takže děkuji mnohokrát a nyní eh, vracím slovo panu eh, Pátovi. Děkuji vám za vaše příspěvky a doporučení. Eh, pár poznámek během dnešní schůze se týkalo hlavně financování a pochybností o tom, odkud vzít ty peníze. Řekl bych dvě věci. Za prvé, někdy a často se stane, že určité kvality nelze dosáhnout bez určité kvantity. A to se týká i obrany. A možnosti zajistit odpovídající míru kvality a struktur v oblasti obrany a bezpečnosti. Za druhé, odkud vzít peníze? My dobře víme, že každý rozpočet je politický dokument. To znamená, že to je otázka politických rozhodnutí. Kde vidíme potřebu, největší potřebu navýšení zdrojů a bez odpovídající míry bezpečnosti mnoho jiných krásných věcí ve finále mm, ztrácí smysl. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme ukončili druhé projednání eh, zprávy o Evropské obrané unii. Hlasování se bude konat ve výboru AFET 20. října a na plenárce by se hlasovalo v 21. listopadu. Takže děkuji vám, zůstaňte prosím zde. My teď budeme mít velmi zajímavé veřejné slyšení, takže dejte mi prosím jenom dvě minutky na přeorganizování pódia a hned začneme. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Zatím ještě čekáme na třetího panelistu. Protože jsou nějaké časové problémy. A, výborně, takže už máme plnou sestavu. Takže mi dovolte, abych uvedla další téma, které máme na programu, a to je veřejné slyšení o mezinárodním úsilí eh, bo přemoci bojovat s ISIL, o vojenské a strategické dimenzi této otázky a mě je potěšením představit naše panelisty. Nejprve pan John Gatt Rotter, který nás už před časem seznámil se svými eh, zkušenostmi v CD, je vedoucím divize eh, pro boj s terorismem v eh, službě vnější činnosti. On nás bude muset brzy opustit, protože má další schůzi, takže bude potřeba, abychom dnes jak si opravdu dodrželi časový plán. Další řečník je pan profesor Karim Sader z eh, Univerzity svatého Josefa v Bejrutu, konzultant. Vítejte, pane. A třetí je profesor Nikola Pede, ředitel Ústavu globálních studií v Římě. Takže v tomto pořadí budou naši hosté také vystupovat. Takže první vystoupí pan John Gatt Rutter. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, and um, thank you for giving, uh... Děkuji. Děkuji eh, za tuto příležitost eh, promluvit před vaším výborem eh, o tomto velice důležitém tématu. Čili jak je na tom světová komunita vůči krizi s Islem. A já hm, tady budu hovořit tady o tom, o Isilu jako obecně a také o úsilí Eh, mezinárodní koalice. Já se tedy zabývám pouze proti stránkou věci, takže na to se budu soustředovat také zde. Eh, v rámci koalice Evropská unie eh, sehrává nevojenskou úlohu a zejména se snaží o stabilizaci bezpečnosti reformu eh, v Iráku, úsilí o nalezení dobrovolníků a také eh, je zde snaha o eh, podání určitého narrativu. Myslím, že to je velice důležité. Nejenom tedy formulovat pohled na Syrii a Irák, ale také na Mali Momentálně eh, ovšem to hlavní gro problému je v Iráku a v Sýrii. Myslím si, že, jak asi víte, v roce 2016 eh, islámský stát eh, utrpěl nejtěžší ztráty od začátku syrské války, ztratil Palmyru, také v severní Írii, Sýrii měl pozice, které vyklidil. Velice důležité bylo eh, eh, zajištění města Mamješ, od dále jsme měli operaci v Džarablus, to je u tureckých hranic, poslední město, které tam islámský stát držel. A dále si myslím, že důležité eh, je obecně vytlačit Daesh ze severu. Samozřejmě, že stabilizace těchto oblastí v Sýrii je mimořádně urgentní a důležitá věc. Domnívám se, že eh, když tedy hovoříme o ISIS v Sýrii, eh, ne, ne, nesmíme tedy eh, připustit vzestup Al-Kaidy, poněvadž toto jsou dvě konkurenční teroristická uskupení a e, myslím, že e, nesmíme ani Al-Kaidu ztrácet ze zřetele. V Iráku e, se odehrává velké úsilí v oblasti protiterorismu. Pracujeme přímo s bezpečnostní komunitou v Iráku. Máme zde program, kde tedy koordinovaně se snažíme přijmět ke spolupráci šest bezpečnostních agentur v Iránu. Čili ten feedback zatím je eh, velice pozitivní ze strany iráckých úřadů. Eh, také už se spolupracujeme s OSN, zejména pan Labot, eh, který je výkonným ředitelem Anktedu pro boj proti terorismu. A za krátko se bude konat důležité setkání v Bagdádu, čili tam bude ta irácká armáda a také my zde budeme přítomni a de facto zde si budeme ladit noty spolu s NATO a dalšími eh, mezinárodními partnery, abychom věděli, kde ještě zbývají nějaké mezery. Chceme tedy eh, si ujasnit, eh, co ještě nemáme pokryto a jakou roli můžeme sehrávat v úsilí o posílení Iráku a jeho boje proti terorismu. Samozřejmě že eh, eh, blížící se konec Daeše jakožto geografické entity eh, přináší sebou další výzvy. Největším rizikem, jak to vidíme my, je návrat cizích teroristických bojovníků z území nyní kontrolovaného Dašem. Stále zde přežívají tedy sítě, jedna která ta vojenská, militaristická, také propagandistická a finanční. Eh, Dáš má také eh, svoje eh, lidi po celém světě. Někde tedy jsou ty vazby silnější, někde slabší, ale hm, prostě existuje globální síť. Dále spolupracujeme s britskými kolegy, to je, tam je buňka pro koaliční komunikaci s tím s tedy pracujeme velmi úzce. Dalším důsledkem toho zmenšování se geografického dosahu Daeše na Blízkém východě může být zintenzivňování jejich teroristické činnosti v Evropě. A my můžeme také věnovat velkou pozornost obnově a rekonstrukci Eh, zničených míst, například Mosul. To jsou velké, velké výzvy, třeba také ekonomické. My očekáváme, že ofenzíva eh, na Mosul začne poměrně brzy. To je velice důležité, důležité, aby ta dynamika zůstala eh, udržena. Ale já myslím, že jsou tady ještě určitá rizika a celkově ta operace je poměrně nepředvídatelná. Jsou zde určité lidské náklady, máme zde oběti na životech, máme zde utrpení obyvatel míst bojů, máme tady na straně OSN humanitární plán pro Mosul a okolí, ale není tam dostatek peněz. Dále je zde otázka Turecka. Eh, ze strany eh, Iráku se ozývají v poslední, eh, v poslední době takové verbální výzvy směrem k Turecku a tak dále. Od léta, od srpna, bylo zabito mnoho vůdčích osobností Dáše a také musím říci, že eh, vysoký počet eh, zemí v té koalici proti Daeši a eh, opravdu snaží se nyní toto zintenzivnit. A já ty země zmíním, poněvadž myslím, že je důležité říci, že v koalici skutečně je takový duch kolektivní akce. Já musím říci jmenovat Bulharsko, Německo, Francii, Španělsko, Černou horu, Eh, Nigerie a Maroko, také eh, Singapur, Indonésie, Afrika a také Brazílie, Latinská Amerika. Čili skutečně je zde opravdu eh, sladěné úsilí po celém světě, jak došlápnout na operativce Daeše. Samozřejmě máme tady Hraku, to je administrativní hlavní město Daeše a zde tedy Spojené státy spolupracují už se s částmi Syřanu a s Kurdy. S, e, připravuje se, co e, tedy poměrně brzo vytlačení e, islámského státu z Raky. Myslím, že se nám ta mozaika začíná plnit, pokud se týče koalice. Máme tady čtyři velké dimenze koaliční práce. Za prvé je to politická dimenze a e, dání k dispozici různých sil. ukazuje se, e, že máme zhruba 30 tisíc bojovníků, to je kurdská pešmerga, e, irácké bezpečnostní síly, kmenové bojovníky místní policie. Dále máme solidní politické dohody o rozdělení úkolů. Druhá dimenze je humanitární v nejhorší scénář eh, počítá s až jedním milionem eh, vyhnanců z vlastních domovů, ale domníváme se, že budeme schopni v Mozulu vytvořit podmínky pro to, aby lidé zde mohli zůstat, nemuseli prchat. A zásadní bude spolupracovat těsně s místními nevládními organizacemi, s irskou, iráckou vládou, kurdskými úřady a tak dále. Eh, musíme zajistit, aby pro ty interní vyhnance eh, bylo dostatek míst, aby mohli zůstat. Eh, třetí dimenze je stabilizace, to znamená humanitární pomoc pro ty, kteří opouštějí město. Tady také prověřování lidí a Eh, také příprava, eh, materiální příprava pro podporu návratu do Mozulu. No a dále. Eh, my už jsme v Iráku nějakou dobu přítomně a tam jde o způsob zprávy země. Čili my se snažíme podporovat už dlouhodobě irácké instituce. My samozřejmě máme stávající struktury, máme guvernéry, máme provinční rady například eh, v Kurdistánu a pak máme eh, představitele irácké vlády, ale také eh, představitele OSN. My tedy víme, že Daesh víme, jak je rozložená v Mosulu a v okolí, ale pořád nevíme mnoho o jejich budoucích aktivitách, co znamená, že ta operace bude velmi nejistá a nepředvídatelná. Ze strategického hlediska Evropská unie má svoji politickou strategii z roku 2015. Její cíle zůstávají víceméně v platnosti, ale samozřejmě došlo k aktuálnímu vývoji a je jasné, že efektivní boj proti Daeši si vyžaduje určitou flexibilitu. Některé okolnosti se změnily v květnu jsme se rozhodli aktualizovat tuto strategii eh, a obohatit ji o některé další orientace. Eh, k tomu patří například posílení fungování veřejných institucí v Iráku eh, prostřednictvím SSR a také podporujeme úsilí federální vlády v Iráku v boji proti eh, terorismu, za posílení bezpečnosti, v boji proti korupci a eh, pro lepší podmínky pro irácké občany. Eh, také si myslíme, že humanitární pomoc by měla být vystupňována, tak aby se dostala ke všem postiženým. Domnívám se, že naše kampaň je velice důležitá Eh, její hybnost musí zůstat a také z tohoto důvodu eh, je nutná stabilizace území osobozených od dáše. To je vysoká priorita. Musíme také zdůraznit také dobrovolný a bezpečný návrat eh, vyhnanců ze svých domovů. Ale také musíme pracovat na místní a na celostátní úrovni a to je samozřejmě velice důležitá součást naší celkové strategie. Domnívám se, že eh, místními silami pro tento scénář je toto. Za prvé eh, musíme eh, podpořit UNDP fondy, tedy pro stabilizaci situace. Za druhé, Eh, musíme eh, hledat eh, synergie mezi činnostmi jednotlivých členských zemí v rámci globální koalice. Dále musíme pokračovat v práci a se sousedy Iráku. A my jsme vystupňovali úsilí vůči Jordánsku, Turecku, zeměmi Perského zálivu a vůči Iránu. To je důležitá součást naší celkové protiteroristické strategie a souvisí to s naší vnitřní i vnější bezpečností. Také se snažíme najít způsoby, jak podpořit podporu, tedy jak posílit podporu globální koalice. Musíme eh, více pracovat v tom globálním protiteroristickém Eh, v té síti. Eh, pak tady máme Frontex. I eh, myslím, že musíme posílit kontrolu na vnější hranici. Důležité bude také urychlit implementaci Evropského akčního plánu boje proti financování terorismu, to znamená to, že proti praní špinavých peněz a ochrany kulturních statků. Ale pak tady máme ještě jednu obavu a sice, co dělat, jak naložit s bojovníky, kteří budou prchat z osvobozených území. A já bych řekl, že my na úrovni EU eh, potřebujeme daleko ambicioznější politiku, abychom věděli, jak se s nimi vypořádat. Já si myslím, že my budeme potřebovat mechanismus, který nám umožní eh, odhadnout, eh, jak rizikoví jsou tito bojovníci opouštějící eh, Syrii a Irák. Některé budeme muset tedy rehabilitovat, ale abychom byli schopni to činit, budeme potřebovat sofistikovaný mechanismus pro odhadnutí jejich rizikovosti. Některé nebudeme moci začlenit zpátky do společnosti, čili musíme si eh, rozmyslet, jako co s nimi. Eh, máme samozřejmě eh, systém trestní spravedlnosti, máme vězení, ale asi chápeme, že ve věznicích často dochází k radikalizaci, takže já si myslím, že z hlediska bezpečnostního toto je nejdůležitější důsledek eh, ústupu Daeše. Jak tedy naložit s těmi navrátilci ze syrské války, eh, jak se snažit eh, rehabilitovat. A to je samozřejmě nejenom pro naše členské země, ale často skončí v našem sousedství, čili proto se snažíme spolupracovat eh, co nejtěsněji eh, s našimi partnery v regionu, včetně Tuniska, Turecka, eh, Jordánska, Libanonu, ale mnohých dalších. Samozřejmě budeme jednat také s dalšími zeměmi, ale toto jsou první frontové země. No a také Eh, co naše členské země, eh, budeme muset využít současná multilaterální fóra, abychom eh, na této úrovni vytvořili dostatečně silnou zahraniční politikou, která se vypořádá s těmito hrozbami. Čili to znamená spolupráce s určitými zeměmi eh, v regionu, dále eh, multilaterální angažma, kde tedy Evropská unie eh, bude spolu utvářet globální politiku. No a v rámci koalice je třeba sdílet informace a já mohu s potěšením říci, že z hlediska vynucování práva je ta informovanost lepší. Země si Eh, vyměňují informaci, tedy zem, členské země koalice. A to už vedlo k zajištění a dalším prevečním aktivitám eh, v rámci této koalice. Slušně bych řekl závěrem, že koalice funguje dobře, Eh, mezinárodní spolupráce v rámci koalice funguje dobře, což asi není žádné překvapení vzhledem k tomu, jak reálné riziko tady máme. Eh, slabá koalice by v podstatě neměla smysl. Čili je třeba také eh, zaměřit se na to, jak tedy Evropská unie by mohla vystupňovat toto úsilí. Já si myslím, že strategická komunikace patří eh, k důležitým částem této rovnice. Jak říkám, geograficky eh, Daesh chřadne, ale ve virtuálním prostoru eh, jeho atraktivita a schopnost ohrožovat země v globálním měřítku, tak to tady skutečně pokračuje. Zde Evropská unie musí sehrát důležitou roli, ale je to také součást eh, koaličního úsilí. No a za třetí, když se nyní připravujeme na osvobození Mozulu, eh, budeme muset opravdu vážně uvažovat o tom, jak pomoci místním lidem a jak jim dát naději do budoucna. Já bych toto nerad podceňoval, poněvadž Mosul je Eh, jedno z měst, o kterých nevíme vůbec nic, kromě toho, že eh, se tam páchá násilí. Čili eh, jsou zde velké výzvy, je zde velká vojenská dynamika a také se více soustředujeme na stranu finanční, na stranu propagandistickou, ale já si myslím, že nej Větším eh, eh, a bezprostředním rizikem jsou tedy tito navrátilci eh, z války. My budeme muset všichni přijít s programy, kteří nám pomohou vypořádat se s navrátilci z této války. Děkuji. Děkuji vám, pane, za tento komplexní briefing. Eh, doufám, že budete moci zůstat na pódiu až do diskuse, protože určitě tady kolegové budou mít zájem o eh, odpovědi na eh, jejich otázky. A nyní bych dala slovo doktoru Karimu Sáderovi z Univerzity svatého Jakuba v Bejrutu. Thank you very much. Uh, it's okay? Okay. okay. Uh, si vous permettez, je vais m'exprimer en français. Merci když dovolíte, budu hovořit francouzsky. Děkuji vám za pozvání na toto setkání, kde se pokusím ehm, skromně přispět. Celou řadu věcí zmínil tady eh, předřečník, takže já bych si dovolil projít možná některé body, které ehm, si zaslouží více důrazu. Já jsem nejprve chtěl zdůraznit věc, kterou považuji za stěžení. A to je složitost toho hráče, kterým je Daesh. Já když jsem dostal pozvánku na toto e, slyšení, tak jsem si položil otázku, co je Daesh, o čem to mluvíme. Mluvíme o tom chalifátu, který eh, vyhlásil e, eh, Bagdádi v roce 2014 tím, že Daesh je zkratkou islámského státu v Iráku a Levantě, anebo hovoříme o e, hnutí, o, o gerile anebo hovoříme globálně o tom džihádu to znamená teroristické globální světové eh, teroristické organizace jako Al-Qaida, která působí všude ve světě a je schopná různými způsoby eh, eh, požádat teroristické útoky, výbuchy a podobně. Takže já si myslím, že je důležité právě toto zdůraznit, protože v tom je islámský stát nebo ta organizace nová a odlišná. Je to vlastně ještě novátorštější než předchozí organizace, se kterými jsme se střetávali očekávali, kdy eh, obraná strategie eh, tedy eh, vlastně čelí té obrovské výzvě vůbec jak definovat obranou politiku. Islámský stát jako chalifát s jasně vymezeným územím to je jedna věc a je vybaven těžkými zbraněmi, tanky, protileteckou obranou a podobně a samozřejmě také dobře strukturovaným velením s bývalými důstojníky strany Bás z doby Sadáma Husajna, což je tak trošku bohužel také výsledek chyb americké administrativy v roce 2003, kdy se, eh, jak se rozpustili iránskou armádu a mnoho těchto důstojníků, kteří nejsou žádní zaslepení teroristé, kteří by se vyhodili do vzduchu, ale skuteční důstojníci, kteří mají více zkušeností než eh, třeba dnes v eh, pravidelné armádě. Takže eh, mají, to je to klasická hrozba jakoby toho samozvaného státu se svou armádou a současně ale má také schopnost přizpůsobit se a, a proměnit se podle okolností. A to je to, čeho budeme svědky při eh, snaze o převzetí Mosulu, kdy se promění ve, v povstalecké hnutí, což byl před rokem 2014. Eh, a můžeme se vsadit podle informací, které tam máme z terénu, že jakmile eh, že, že v Mosulu eh, bude vytvořena celá řada různých obraných opatření formou gerily, takže bude velice těžké Mosul převzít, protože eh, tam mm, jaksi je celá řada pastí a, a, a bude to tedy velice těžké a irácké Eh, a snaha je, aby irácké síly eh, zaznamenaly co nejvíce ztrát. Viděli jsme to třeba při převzetí eh, Faluji nebo Ramády, že prostě nestačí do toho města vstoupit, že tam je celá gerila. Takže Daesh může se proměnit v tuto formu hrozby a potom je ta celková hrozba té mezinárodní organizace schopné aktivovat mnoho hráčů a přilákat velké počty lidí. A její modus operandi eh, v tomto případě vlastně eh, odpovídá teroristické organizaci, tak jak tomu čelíme bohužel v Evropě, se sebevražednými akcemi, eh, útoky na slepo, samopalem a podobně. Takže druhá věc, kterou chci zdůraznit, je ideologický aspekt. Takže kromě toho, že se dokáže proměňovat a přizpůsobovat okolnostem, první síla Daesh je její ideologická atraktivita, jak si to, čili to, s tou ideologií se musí bojovat ztráty. Když se hovoří o ztrátách Daesh, hovoří se o 12 tisících třeba, ale stejné počty lidí se od té doby k Daesh přidali, čili to je nekonečný um, jaksi eh, eh, ne, ne, uh, rybník, který přilákává stále lidi a využívá eh, mezinárodní eh, sociální sítě, které patří mezi hlavní nástroje propagandy a, a, a aktivizace a mobilizace. E, to je další věc, se kterou jak si ta klasická strategie nedokáže bojovat. Je potřeba vést kybernetickou válku a hrozba je tu také ideologická a to je právě to také, na co je třeba se zaměřit. E, v terénu, e, co se operativy týče, chci zdůraznit, že je třeba odlišit dvě fronty na středním východě, Sýrie, Irák, máme rozdíl mezi západní frontou u Mosulu, kde Eh, je podpora a spolupráce s koalicí a, eh, a eh, iráckými pravidelnými jednotkami a, a pešmergy, což neplatí na východní frontě v Race, kde není minimálně oficiálně spolupráce mezi koalicí a režimem Bašara Asada. To je další věc, kde bude potřeba nějak rozhodnout, protože to stávající status quo je nejednoznačné, ten nejednoznačný postoj vůči režimu Bašara Asada je eh, komplikující. Takže i v případě spolupráce s režimem není jisté, že na frontě u Raka, u města Raka, eh, eh, že by režim v Sýrii i s podporou Hezboláhu by měl stejné možnosti a kapacity jako irácké vojsko v Mosulu. Takže tolik těmto stránkám. Samozřejmě eh, celá řada věcí tady zazněla, tak to nebudu opakovat. Ale co se týče eh, řešení, k tomu by se dalo říci mnoho. Tak za prvé, první aspekt té hrozby, to znamená Daesh jakožto stát se svými obrněnými vozy, tanky, velením, vojenské prostředky klasického typu, samozřejmě tam lze použít, protože s takovou územní eh, jednotkou lze bojovat těmi klasickými donucovacími nástroji. Na druhou stranu to neplatí, co se týče té celosvětové teroristické organizace, protože tam je třeba útočit na ideologii. A abych doplnil to, co říkal předřečník, tak bych chtěl zdůraznit, Um, postoj a, a zapojení místních populací k boji. Eh, a máme typický příklad, o kterém se málo hovoří, a to jsou milice, které irácký režim vybudoval proti al kaidě v letech 2004 až 8. To jsou ty milice probuzení, to byly, ta, to byly západní sunické eh, kmeny, které se rozhodly připojit nebo podpořit irácké vládní jednotky a bojovat proti džihadistickým hnutím, kterým patřili. A proč se to rozpadlo, protože iráckou vládu tehdy měl v rukou Maliki a ten nesplnil své závazky, že bude tyto milice platit a podporovat, které prostě mm, byly zmasakrované v okamžiku, kdy ztratili podporu e, bagdádského režimu. A to byla užitečná zkušenost, která bohužel ukázala, e, jak je to zrádné postažení Američanů. Takže důležitá je podpora místní obyvatel. E, síla Daesh je podpora místních obyvatel jejich ideologii, ale dále také ta skutečnost, že je nepodporuje žádný jiný stát. Čili důležitá je podpora no, posílení států, ze kterých přichází bojovníci Daesh, kdy eh, prostě, eh, aby ty lidé nebyli vystaveni jediné volbě, buď se nechat zabít, anebo vstoupit do řad Daesh. A co se týče toho zapojení místní populace, tam je důležité také zapojení arabských zemí. Vy jste to zmínil, ale myslím si, že to zatím právě není dostatečné. Sousední země kolem Iráku a Sýrie spolupracují, protože se jich to přímo dotýká. Myslím, myslím Jordánsko, Turecko, Libanon, protože také k ním eh, prchají uprchlíci, ale myslím eh, i, že eh, země Perského zálivu jsou zapojené nedostatečně. Víme, že jsou mm, takové nečitelné vazby mezi těmito státy nebo některými složkami těchto států vůči té džihadistické organizaci, ale také protože ta hrozba se jich dotýká rovněž. Takže je třeba zdůraznit, že partnerství se zeměmi Perského zálivu je nezbytnou podmínkou a že jejich zapojení je nezbytnou podmínkou jakéhokoliv dialogu eh, a partnerství eh, s těmito zeměmi. Taky proto, že aby se nestalo to, co v Iráku v roce 2004, aby ten jaksi zahraniční útok proti Daesh nebyl vnímán jako západní agrese a aby nepodporovala tu, tu eh, eh, jak si to schéma Daešu, že zahraniční intervence je ta křižácká výprava, která chce dobít země islámu, všechno to, co živí tu propagandu Daeš. Čili je naprosto nezbytné, aby se toho zúčastnili i místní obyvatelstvo, i arabské státy. A eh, stále na té místní úrovni, na úrovni terénu, zůstává otázka usmíření jednotlivých eh, náboženských skupin. Eh, chceme-li definovat strategii, třeba i vojenskou, tak se musí začít od konce, to znamená, kam chceme rozpět, eh, odkud se to všechno vzalo, jak Daesh vznikl. Jeho předchůdce Daesh, islámský stát, vznikl z politického rozhodnutí, kdy sunit té byli odsunuti na e, okraj společnosti po pádu Sadama Husajna. Takže tam to, ty, to společenství, jak si to stále cítí, to pnutí mezi sunity a šíty a dalšími etniky a to je živným e, e, roztokem, který živí propagandu a aktivity islámského státu. Takže to usmíření mezi vyznáními je strašně důležité pro to, aby se zamezilo této hrozbě sobě. Takže tím já bych eh, zatím asi skončila, bych nechal více prostoru otázkám a odpovědím. Profesor. Děkuji, eh, pane profesore. A naším eh, třetím panelistou je pan profesor Nikola Pede z Říma. Prosím. Děkuji vám za pozvání. Jak řekli kolegové přede mnou, Eh, myslím, že už poměrně těžko k tomu v té eh, podobné prezentaci něco přidat. Eh, já bych se spíše koncentroval na to, pro koho tady jsme, za koho bojujeme, jaké očekávám výsledky kroků proti ISIS a jak by mohla vypadat realizace v blízké budoucnosti. Tak především povaha IS je stále vnímána eh, prostřednictvím eh, toho pohledu, eh, který je, plný stereotypů. Především tedy ta globální dimenze by si zasloužila hlubší analytickou analýzu. IS je de facto produktem eh, otomanské říše a sektářského eh, způsobu vládnutí, eh, kdy tedy menšiny vládnou nad většinami a tak dále. Je velice dobře známo, že Irák Sadama Husejna měl zájem vytvořit si, vytvářet si radikální eh, sunnické organizace, eh, aby eh, drželi jaksi na úzdě šíjickou většinu. Během invaze Iráku a poté po rozpuštění irácké armády vznikla v zemi šíjická vláda, a e, předchozí vláda, aspoň její části, e, už e, připravoval rozpad toho vojenského aparátu v nová uskupení. A tyto skupiny se potom spojily s těmi dřívějšími radikálními sunnickými skupinami a tak to vznikl Daesh. Čili to bylo prostřednictvím té irácké národní armády a dalších organizací, které byly poměrně aktivní. Eh, eh, například eh, generál Duri, který byl velmi angažovaný v reorganizaci těchto sil a snažil se taky dát zbytky těch struktur strany Bát do služeb jiných organizací. Takže e, toto je vlastně ta hrozba, kterou, proti které bojujeme. E, my tady ten IS pořád máme. Je to de facto struktura lokální irácká, e, která je přítomná v regionu a má vazby velice individuálního charakteru na další skupiny. Eh, je to de facto vábistická skupina, ale je zde také zapojená řada sekulárních sil, které eh, se snaží bránit eh, vlády, vládě šiitské většiny a je to v podstatě také vnímáno jako svého druhu odplata Eh, také Spojeným státům, eh, aby byly chráněny aspoň částečně sunnické zájmy v regionu. Je nepopiratelné, že eh, sektářství opět dominuje postsadámovskému Iráku. Role, kterou sehrávají tyto síly je poměrně intenzivní, zejména v některých regionech Iráku, přičemž eh, skončilo to tím, že se jim podařilo eh, ovládnout většiny, většinu území, která je pořád pod jejich kontrolou. Eh, není to proto, že by Eh, měli nějakou vojenskou převahu, ale je to spíš tedy je to spíše tím, že eh, část sunnického, tedy sunnická část obyvatelstva je de facto vítala, eh, poněvadž to roli šítské většiny v Bagdádu byly pobouření, zejména Alia Maliky, se to týká toto pobouření. pak nastala, nastala de facto kolaps vládní struktur v Sýrii a to byla pro eh, IS eh, příležitost k ovládnutí eh, ropných polí a dalších ekonomických, ekonomických kapacit a to jim de facto dalo zejména v letech 2014 a 2015 určitou ekonomickou sílu. Nicméně eh, ISIS přesto zůstal koncentrován na Irák a zejména se soustředovali na sunnická, sunnické části iráckého území. Eh, ISIS jako globální organizace nebo globální eh, hrozba. No, Eh, de facto eh, ten eh, ISIS vznikl úplně jiných důvodů. Byly tam nejdříve boje s Al-Qaidou a dalšími skupinami v Sýrii, také s Anusrou, čili v podstatě, nebo to byly vnitřní spory v rámci sunnické komunity v regionu. A poprvé se zde hovořilo o někom, kdo přišel s teritoriální ambicí, eh, s myšlenkou chalifátu. Eh, určitě eh, IS se pozicionuje jako organizace globální, to určitě. Ovšem na druhé straně co se týče taktické úrovně, jsou jejich schopnosti eh, pouze regionální. V tomto smyslu je třeba eh, v závodce řečeno eh, se podívat na celkovou geografickou kapacity této skupiny. Existuje několik organizací IS, které se prohlásily za součást IS. E. Je to ve východní Asii a v Africe. Eh, je všem nesmírně obtížné odhadnout eh, jejich reálnou kapacitu, a jejich reálnou sílu při eh, zastupování zájmu IS z italského hlediska a Libie. E, to je uvedu jako příklad. Asi budete vidět, že že e, je zajímají oblasti Sirty a Misraty. E, místní síly byly částečně schopny porazit IS v oblasti Sirty, ale přesto jsou tam stále přítomné jednotky které se eh, jak si eh, schovávají za tu ofenzivu misráckých milicí. Eh, misrát je ta skupina, je to skutečně IS? No, většina tamnějších bojovníků pochází ze skupiny Asara Sharia. To je eh, džihadistická organizace, která se rozdělila na několik eh, organizací v posledních třech letech a hm, oni tedy eh, se vyslovili, že mají tedy zájem připojit se k IS, ale de facto reálný kontakt s centrálou v Iráku a v Sýrii se prakticky nepodařilo navázat. Někteří z Ansara Sharia eh, mají předchozí zkušenost ze Sýrie nebo z Iráku, ale oni nepředstavují eh, významnou část této organizace v zemi. Takže ta libyská zkušenost, také když eh, se podíváme na analýzu po konfliktu, Čili můžeme říct, že v tomto případě se jedná o typickou národní lokální strukturu, která má zájem expandovat svoji kapacitu, ale eh, de facto eh, není toho schopna v reálu. Takže kdo bojuje pro, proti ISIS a kde? Tak my bojujeme zejména v Iráku a v Sýrii, ale také ještě v dalších oblastech, kde existují nějak napojené organizace nebo organizace, které vnímáme jako součást IS a je to zejména na Středním východě a v subsaharské Afriky. Kdo proti nim bojuje, tak de facto máme tady dva typy operace. Máme zde mezinárodní koalici a máme zde lokální operace. Ty lokální operace jsou eh, většinou charakterizovány eh, nejasností finálních cílů. Existují určité prvky, které eh, by si vyžádaly pečlivější analýzy zájmu bojující strany, zejména tedy v Sýrii v posledním, v posledních týdnech. Určitě se to týká Iráku. Irák se snaží dobít zpět části e, území IS a je třeba říci, že většina jednotek, která účinně, které účinně bojují proti e, e, IS, to jsou spíše šítské milice nežli Národní irácká armáda. Kapacita této armády to pořád je ještě předmět debat. role, kterou tady sehrávají šítské milice, postupně narůstá a e, oni dodávají kapacitu, e, která chybí té národní armádě a samozřejmě e, to vnáší do celé té interpretace další prvky, poněvadž tam e, narůstá sektářství a Irán eh, je také eh, částečně eh, a v různých dimenzích jak si zapojen do toho boje proti IS. Dále máme Turecko a samozřejmě je, je tam značná ambiguita tureckých zájmů, také tedy bojuje proti IS posledních tři a půl letech na vlastním území a v Sýrii. Dále jsou zde lokální aktéři, jako je, jsou Kurdové nebo libanonský Hezbollah, který eh, je eh, eh, nejvíce zapojeni, tady jsou nejvíce zapojení do těch pozemních bojů, dokonce je tam i ruská koalice. A potom samozřejmě Iránci, kteří bojují za sebe v Syrii vlastními jednotkami, zvláštními jednotkami do roku 2015 a potom navýšili kapacitu i tím, že doplnili z Jardéše eh, standardní jednotky, potom koalice Ameriky, Ruska a je tam celá řada aktérů, kteří se podílejí hlavně leteckými kapacitami přímo v terénu. A jeden z nejdůležitějších prvků, který musíme vzít v potaz, je ten, že se musíme zrekapitulovat, co se podařilo docílit od poloviny roku 2015 do léta 2016. Já zde mám několik nákresu. Nevím, jestli budou dostatečně viditelné. Možná tenhle bude. Zde celkem jasně vidíme oblasti, které jsou do dnešního dne ovládány ISISem. E Ty jsou zde vyznačeny černě. Pak jsou zde oblasti, které byly za posledních 12 měsíců předmětem bojů, o které se přišlo. A ISIS nejvíc zajímá komunikační osa Sýrie i Irák. To je nejdůležitější oblast komunikační linie důležitá z hospodářského i vojenského hlediska pro zásobování. A z hlediska leteckých zásahů, tak zde se ukázalo, že zvláště za poslední období byly tyto dost efektivní. To znamená prvních šest měsíců roku 2016. Samozřejmě jsou zde určité dvojeznačnosti, co se týče fungování jednotlivých operací. A nejdůležitějším problémem podle mého názoru je to, že ti, kteří bojují v terénu, mají ještě paralelní program. Takže ISIS je jeden z cílů, ale není to jediný. Jinými slovy, ti v terénu na místě mají hned několik plánů. Ti, kteří přišli do Sýrie, chtěli nejprve zničit eh, spojence svých nepřátel, ale i Daesh. Takže to je hned několik cílů a to má své jasné dopady. A ty se týkají hlavně přežití a schopnosti ISISu za poslední dva a půl roku vůbec fungovat. Nicméně výsledky na místě jsou podle mého názoru eh, dost slibné. Za poslední rok došlo k význačnému poklesu vojenské lidských kapacit, jiných kapacit, eh, ekonomických kapacit, eh, ropných zásob. Tyto možnosti byly dost dosaženy a to se projevilo. Jaké máme limity? Jednak priority a program, když se podíváme například na syrský konflikt, tak je zřejmé, že několik ze zúčastněných v koalicích a v operacích na místě má zase prioritu sjednocení proti Bašaru Asadovi na jedné straně a co se týče jiných koalic na druhé straně. Jsou zde tedy skupiny mimo Daesh. A to znamená, Daesh je jakýmsi druhotným cílem druhotným terčem, který se odsouvá v plánu akcí dál. A obecně řečeno, domnívám se, že jsme ještě neudělali dost, co se týče zabránění příjezdu zahraničních bojovníků na místo. My jsme nebyli schopni ovládnout příjezd a odjezd eh, přes hranice. A to myslím jak v regionu samotném, tak i v regionu původu, to znamená v Evropě. A další věc, která se nám podle mého názoru nezdařila, zvláště eh, v politické oblasti, je omezení toho sektářského vnímání problému, abychom nezasahovali do funkčních politik prostřednictvím právě vnímání sektářských hodnot mezi jednotlivými zúčastněnými aktéry. To se týká hlavně těch střetů na zemi. iránsko-saudský problém vnímání hrozeb je to trošku válka prostředníků, kterou podporuje i to vnější vnímání hrozeb Saudská Arábie v Iránu, což nakonec vede ke katastrofickým následkům, ale nejenom zde, ale i třeba v Jemenu a v dalších zemích středního východu. Podle mého jsou zde určité střety v programech v rámci Evropské unie. Většina z nás stále přemýšlí nad jednotlivými postupy v mezích bilaterálních a národních politik. A to si myslím, že je docela patrné, co se týče třeba Libie, kdy neexistuje jednotná evropská forma politiky. Alespoň taková žádná politika není považována za jednotnou evropskou politiku. A pak nám chybí kapacity v terénu, které bychom mohli použít na, na definování společné strategie. A pokud bych se mohl znovu vyjádřit k libyskému případu, tak rád bych do toho vnesl trochu osobní zkušenosti. ta rétorika, která rozmělňuje Evropu, rétorika, která hovoří o konfliktu, střetu mezi islámskými jednotkami na jedné straně a sekulárními eh, jednotkami na druhé straně, to je retorika, která není patná na místě v, eh, v Libii. Tam to tak není vnímáno. Je to jako střed těch, kteří jsou revolučními jednotkami, a ti druzí jsou vnímáni jako kontrarevoluční jednotky. To znamená, že většina střetů se nese právě v tomto duchu. To se týká Sirte, to se týká i jednotek nasazených na východě a na západě země. To znamená ty střety milicí. Já bych to uzavřel tím, že upřímně řečeno si myslím, že jeden z největších problémů v regionu spočívá v tom, že programy řeší pouze otázku bezpečnosti. To znamená, že neřešíme tu skutečnou problematiku zajištění dlouhodobé stability sociálně hospodářské strategie. ISIS je do značné míry důsledek selhání. Selhání celé řadě oblastí, zvláště v řadě zemí, jako je Tunisko, Libie a další. Zde bychom měli investovat víc, měli bychom změnit politiku. To samozřejmě neznamená, že bychom měli opustit naše bezpečnostní programy a vojenské programy, ale měli bychom se soustředit i na jiné otázky, tak abychom zajistili dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Děkuji. Děkuji. Já vím, že bohužel pan Katruto musí odjet. My mu v tuto chvíli poděkujeme. Já ho určitě pozvu znovu a budeme se ho moci zeptat na jeho dnešní prezentaci. V tuto chvíli mu však poděkujeme za účast. Další panelisté zůstávají a budou k dispozici Budu se vyjadřovat k vašim dotazům. Pan galerie, na řadě jako první. Tak eh, to je eh, poněkud eh, smutné, ale možná, že mě ty otázky bude moci zodpovědět někdo jiný než pan Gatruta. Bylo řečeno, že problémem Jedním z problémů je návrat mm, bojovníků eh, z válečných oblastí. A já bych se chtěl zeptat, ve srovnání s doby před útoky v Evropě, mm, došlo ke zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi, například v rámci Europolu, nebo Eh, jenom jak si litujeme těch eh, útoků a slíbíme si, že příště budeme zpracovat, eh, spolupracovat lépe, ale jinak se nic neděje. Čili ta výměna informací třeba v rámci Europolu, spravilo se to, nebo ne, to mě skutečně zajímalo, také v souvislosti s IS a e, jeho přítomnosti v Iráku. Je, e, dokážou pořád ještě prodávat e, ropu před určitou dobou. To byl jejich hlavní zdroj příjmu a ten obchod běžel přes Turecko. Mě by zajímalo, jestli to teď už skončilo a jestli tedy má IS po významném zdroji příjmu tím pádem. Dále, pokud se týče eh, očekávaného dobytí Mosulu, tak tady je velice důležité to, abychom eh, ty přípravy na pomoc po té, co k tomu dojde, eh, aby už byly v běhu. Mě by zajímalo, eh, v jakém rozsahu se zde plánuje eh, na úrovni EU, že se tam zasáhne. To Mosul, to je milionové město, tam to nemůžeme nechat všecko na nevládních organizacích, tam je třeba obnovit infrastrukturu, Eh, lidi, kteří utekli do severního Iráku, tak ti musí mít možnost vrátit se zpět a eh, možná, že tam bude třeba těch osobozacích akcí více. A jestliže se do toho nepustíme i hned, tak ti lidé se také mohou obrátit směrem k Evropě. Takže skutečně by mě zajímalo, eh, jaké konkrétní přípravy Eh, koná Evropská unie na to, aby byla přítomná po eh, v ofenzívě v Mosulu, aby umožnila také lidem návrat do jejich domovů. To je moje otázka. Thank you. Já vám děkuji. Pan Freund, prosím. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i pánové za vynikající prezentaci. Musím se stotožnit s tím, co říkal pan Galer. I já s politováním konstatuji, že pan Katrutr odjel, jelikož eh, většina našich dotazů se právě týká jeho prezentace. Já otázku tak jako tak položím, jelikož zde máme zastoupeny dva vynikající experty. Dovolte mi navázat na debatu ve Spojených státech, která proběhla minulý týden. Donald Trump řekl několik naprosto zarážejících věcí. V jeden moment vystala otázka, nebo ne ani tak otázka, ale vystala problematika Mosulu a on se vyjádřil v tom smyslu, že nechápe, proč my, to znamená my na západě, tak hlasitě hovoříme o možnosti že se staneme předmětem útoku v krátkodobém horizontu. Proč něco takového říkáme? Proč říkáme něco, co je k užitku těch, kteří ovládají mosu? Je to proto, že to nelze držet pod pokličkou. Všem kolem Mosulu je jasné, že jednotky jsou na místě přítomny. A já bych rád, abyste se k této otázce vyjádřili. Máme představu o tom, kdo přesně a kolik bojovníků Daeše je v Mosulu, kolik z nich je z Iráku, kolik z nich je odinut, jelikož to bude mít také své důsledky i boje v, Daš, eh, v Mosulu budou mít svůj odraz v následné situaci i v Evropě. A komunikační strategie Dáše se v podstatě rozlomila, když to srovnáme s loňským rokem s obdobím před rokem a půl. Tehdy sociální média byla plná zpráv o Dáši, přitom tohle všechno jakoby v tuto chvíli téměř ustalo. A mě by zajímalo, jaké dopady, jaké důsledky v tom spatřujete vy. Je to jenom krátkodobé hledisko, které nevydrží, anebo je to něco dlouhodobějšího? A poslední otázka já nevím, jestli se k tomu vůbec můžu vyjadřovat, protože já jsem jenom běžný poslanec, ale pane Pedy, vy jste říkal, že stále více platí, že islámský stát má své kouzlo pro řadu lidí. Já nevím, jestli to ještě platí, nevím po uzavření hranic mezi Tureckem a sousedními zeměmi. Nevím, jestli je to skutečně tak, že lidé vůbec mohou vstoupit do této armády, tak jako mohli v minulosti, když byly ještě hranice otevřené. Děkuji. Děkuji. Já vím, že místo předseda chce vystoupit, takže mu dám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych, pánové, také rád vysoce ocenil vaši prezentaci, protože skutečně nás v Evropě a ve členských zemích Evropské unie otázka e, války na předním a středním východě pálí. Já bych chtěl upozornit, nebo chtěl bych připomenout, že se mi podařilo před časem navštívit Rodžavu. Byl jsem tam na, posla, na pozvání vrchního velení kurdských milicí a podařilo se mi procestovat eh, mezi Tigrisem a Eufratem několik set kilometrů navštít řadu eh, vojenských jednotek kurdských milicí. Eh, já jsem pochopil, že kurdové v severní Syrii jsou reálnou Eh, vojenskou silou. Oni jsou dneska schopni eh, dát dohromady minimálně 20 tisíc ozbrojených mužů pro pozemní operace. Osvědčili to několikrát. Osvědčili to například znovu dobytím Kobany. Eh, osvědčili to také tím, že se jim podařilo udělat break a překročit Eufrat na jeho západní břeh Oni jsou akceschopní za podpory, za letecké podpory eh, koalice. Samozřejmě, že Kobany eh, eh, by nedobily, kdyby například letecká bombardování koalice nezničila přítomné jednotky Daesh. A moje otázka proto zní, jak vidíte možnost aby kurdové byli zapojeni vojensky do eh, likvidace Daesh. Děkuji za odpověď. Thank you. Mr. Kuza Permoj. Děkuji. Děkuji, pan Kuza Permoj. Eh, yo quería preguntar a los Děkuji sobre algo que me ha faltado, ¿no? Já mám otázku. Jedna věc, jednu věc postrádám, a to je otázka financování eh, cvičení a zásobování výzbrojí. V Syrii a v Iráku jsou teroristé eh, z 80 zemí, jsou tam desítky ozbrojených skupin a v poslední době dochází eh, k šíření celé řady zbraní proti eh, vozidlům, těžké zbraně, eh, ruční protiletecké a, a eh, zbraně a podobně. A kudy se tam dostávají? Přes jaké hranice? Za jaké peníze? V zemi, která by snad, která údajně je, je nějak pod kontrolou. Kdo, kdo je zásobuje? Novináři říkají, že propustná je turecká hranice, anebo takže je to jenom důsledek tolerance Turecka nebo zemí eh, Perského zálivu, to jsou věci, které mě zajímají. Jestli Mosul bude nebo nebude dobitý, je důležité. Eh, zapojení irácké vlády, aby eh, nedošlo k takovým jaksi vražděním jako za Malikýho při těch sektářských bojích, v roce 2011-13, tak nevím, jestli by nebylo správné vrátit se ke koordinaci se Spojenými státy, Ruskem a ostatními eh, složkami koalice, aby se s tímto skoncovalo. Děkuji, paní Bodil Valero. Ja, tak se mi fru, fru ordförande. Jag ska låta bli att upprepa det de andra har sagt och istället... Eh, děkuji. Mm, já eh, nechci opakovat to, co už tady bylo řečeno, ale chtěla bych hovořit o něčem, co tady dosud nebylo zmíněno. Děti v regionu. Eh, vemte si raku a uvidíte, že je je tam skupina švédských občanů mladších 6 let. Jsou to de facto děti, eh, které eh, tam se narodili, nebo tam byly tady přesunuty. A mm, ty, ty prostě jsou odkázaní na pomoc. A mě by zajímalo, jestli existují nějaké plány nebo příprava na to, abychom tyto děti mohli podpořit a aby se mohli eh, vrátit eh, do své vlasti, to znamená reintegrovat eh, v tomto případě do Švédska. Nicméně ano, ty, ty bude třeba podporovat také po porážce Dáše a po návratu normality. Ale existují ještě další děti. Děti rodin, které nedobrovolně žijí pod vládou Dáše a to už léta. Eh, my tady pořád hovoříme o dospělých, jak jim pomoci, ale eh, velmi málo se hovoří o tom, jak pomoci eh, dětem, také v případě posttraumatického stresu. Slyšeli jste v nějakých debatách něco, co by se soustředovalo právě na pomoc dětem po skončení války? dětem, kteří skutečně eh, si vyzkoušeli to nejhorší, co může být. Thank you, Mrs. Nikolaj. Děkuji, paní Nikolaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom dvě drobné otázky. To se týká organizace Daesh. Oni jsou velmi dobře zorganizovaní, je to vidět, ale těžko mohu věřit, že si to organizují sami. E, tam se mi zdá, že musí být nějaké zahraniční vlivy v té organizaci. A tak by mě zajímalo zapojení Talibánu, afgánského, e, talibánského bývalého režimu. Pozorovali jste nějaký vliv talibánců na území Deš? A druhá otázka souvisí s Iránem. Máme informace, o tom, že Irán podporuje Daesh, protože řada kolegů se ptala, kdo podporuje uh, vojensky a v, uh, Daesh je to drahé a přestože oni mají způsoby, jak si peníze a mají možnost se financovat, tak si myslím, že to nestačí pro vysvětlení eh, rozsahu jevu Daesh. Děkuji. Já bych se taky chtěla na něco zeptat obou panelistů ohledně strategií eh, Daesh a jejich strategické komunikace, hlavně eh, radikalizace mládeže, určitě přijímají efektivní opatření my sice přijímáme opatření, abychom bránili v cestování mladých lidí do Sýrie a Iráku, nicméně tady ta eh, komunikace pokračuje dál, eh, takže můžete nám něco říci tady k tomu. Takže pánové, nyní máte slovo zase ve stejném pořadí, takže nejprve profesor Sader. Děkuji. Já ty otázky budu brát tak nějak, jak přišli. Nejsem pan Gatruter, ale pokusím se odpovědět i za něj. Takže třeba otázka zbraní, na kterou se tady pan poslanec ptal, odpověď je jasná. Tak za prvé jsou těžké zbraně, které Daesh pozbíral eh, po té, co je tam opustili pravidelné armády, třeba po dezerci eh, irácké armády na několika frontách, nebo které ukořistili syrské armádě, ale jsou i zbraně, eh, které západní země dodaly těm takzvaně umírněným eh, skupinám a které tedy eh, padly do rukou Daesh eh, v rámci různých vztahů a bojů mezi organizacemi jako Nusra a, a, a tak dále. Takže například ty protitankové rakety, to jsou například zrovna zbraně, které tam byly dodány ze západu a, a skončili v rukou eh, džihadistů. Takže ono, když se tam ty peníze nějakým způsobem vrhnou, eh, dají se nějaké skupině, která je jeden den umírněná, druhý den se neví, eh, to jsou zbraně z Francie, Spojených království, Spojených států i ze zemí zálivu a ty oni pak ukočistili. To jako je jedna jasná věc. Co se Mosulu týče, já bych chtěl zdůraznit něco v souvislosti s informacemi, které máme. Opětovné převzetí Mosulu zabere spoustu času. To je první věc. Za prvé je to druhé eh, město, druhé hlavní město Daesh, takže je jisté, že se budou zuřivě být eh, je to 1,5 milionu obyvatel, druhé největší město v Iráku a bude probíhat celá řada operací, jak já jsem říkal, gerilová válka, pasti, eh, tak, aby to byl dlouhý, bolestný boj s maximálními ztrátami na straně iráckých sil. Samozřejmě první obětí bude civilní obyvatelstvo, které najednou bude mezi dvěma ohni. Jestliže bude město obklíčené, zatím islámský stát Eh, odolává v uvozovkách na periferii města. Ale jakmile bude město obklíčené, dostane se obyvatelstvo eh, do kleští a bude tam eh, rukojmím, nebude moci město opustit a letecká podpora západu mm, tam hrozí, že povede k velkým lidským ztrátám. Já mám velké obavy, protože to zase přiživí propagandu Daesh a e, tu zášť proti západu, proti Evropě. A islámský stát e, jak si si nebude brát servítky, takže se to postupně zase přemění z státního útvaru v gerilovou organizaci, která e, povede měst městskou, městskou válku, městský boj a e, obyvatelstvo bude mít e, za rukojmí a bude zneužívat tam ty emocionální e, představy, ten poměr západ-východ to silného proti slabšímu a podobně. Čili to bohužel to bude velká práce v terénu. Já nejsem schopen um, říci, co plánuje Evropská unie v terénu, ale bude to trvat moc dlouho, než to město bude znovu, eh, jak si, než bude dobyto. A na otázku, vlastně, kterou klade Donald Trump, proč ohlašujeme, že chceme zaútočit na město. Já si myslím, že západní vlády, nebo aspoň některé z nich, jsou bezmocné vůči Daesh na svém území a chtějí uklidnit veřejné mínění s tím, že inzerují akce, které provádějí v Iráku a v Syrii. Samozřejmě, když dojde ve Francii k atentátu, který spáchali francouzští občané, přestože bojovali na Středním východě, tak ale útokem na Raku nebo na Mosul se nezabrání tomu jevu ve Francii. Takže je potřeba Eh, nějak komunikovat, takže inzerují, že bojují s eh, Daeshem a, a, a tak. To je tedy můj názor. je, co se týče prodeje ropy, eh, první největší odběratel ropy Daeshe, hlavně z Derzor, je režim Bašára Asada. To je to, ten cynický aspekt kdy oficiálně spolu válčí, ale pak spolu čile obchodují. Takže Daesh dál prodává ropu na černo, samozřejmě kupců je mnoho, ale hlavní jejich odběratel, a na to máme důkazy, je e, režim v Damašku. Ještě možná otázka Kurdů. Kurdové hrají důležitou roli v té strategii znovu dobytí území. Já Daesh také vnímám jako aktéra, jako zrůdu, kterou splodilo několik eh, rodičů, ale teď se stává leitmotivem pro to, aby každý hráč v regionu z toho něco měl. Hovořili jste o Turecku, které nějak potřebuje Daesh proto, aby měl záminku vstoupit do Sýrie a bojovat ne s Daešem, ale s Kurdy. Totež Saudská Arábie nebo země Perského zálivu, totež Irán. Každý v boji s Daešem eh, má nějaký vlastní zájem. A kurdové to je zase to samé. To si nemůžeme zase představovat romanticky ono kolem těch kurdských eh, bojovníků je taková romantická aura v tisku, na, eh, na eh, sociálních sítích, ty ženy bojovnice a podobně. To jsou hráči, kteří také hrají svoji Eh, partituru a v kurdové v Iráku pochopitelně sledují svůj zájem, to znamená rozšířit své území směrem na jih a nesmíme zapomenout i eh, jaksi o ty zájmy, které tu byly před eh, Daešem a to je město Kir- Kirkuk, které je takový kurdský Jeruzalém a Bagdád nechce Kurdům dovolit, aby si Kirkuk anektovali. Takže já se obávám že co se týče jednoty mm, Iráku jako státu, ta rivalita mezi Erbilem a Bagdádem e, posílí, protože ona už je dost silná, je tam velké napětí mezi těmito zeměmi a to není, to, to, ne, to, není e, dobrá vyhlídka pro ty oba státy nebo obě federace. A nyní bych asi nechal slovo druhému panelistovi. Uh, well, um, I'll try to, to answer you in a... Já se pokusím vyjádřit trochu v převráceném pořádí. Jednak k tomu, kde pořizují zbraně. V prvé řadě, nezapomínejte na to, že když měl islámský stát možnost dobít většinu měst v Sýrii a v Iráku, tak získali, měli možnost získat celou řadu zbraní irácké armády, asyrské armády, které, to jsou zbraně, které tam byly zanechány. Měli tedy s čím začít. To byly zbraně, které se jim dostaly do moci. A navíc to byly tradiční zbraně, měli munici, lehké zbraně, těžké zbraně a navíc potom získali sofistikovanější technologie. A všichni, kteří se podílí na tomto konfliktu, jim poskytuje zbraně. Já myslím, že není nikdo v mezinárodním společenství, kdo by mohl být spatřován jako někdo, kdo neposkytuje vůbec žádné dodávky těm bojujícím v terénu. A z toho Islámský stát těží napřímo, může dobít celou řadu základen opozice v Sýrii, má zbraně, munici, může obchodovat s těmito zbraněmi, může pašovat. Pašování je otřesně kvetoucí fenomén v Iráku a Syrii. Je to kapacita, která se neustále navyšuje a neustále se zaplňuje dalšími a dalšími zbraněmi. Pokud jde o ropu, jak už říkal kolega, ano, režim Bašara Asada je hlavním příjemcem tohoto protiprávního obchodu. Ale dobré je, že velké rezervy byly postiženy bojem. To znamená, že kapacita se dramaticky za poslední rok a půl snížila. Stále ještě jsou oblasti, kde dochází k produkci. Pak je zde určitá dvojznačnost, protože některé oblasti jsou pod kontrolou Daeše, pak jsou zde nelegální jednotky, které nejsou ani součástí islámského státu a ani nejsou s součástí opozice režimu Bašara Asada. Je to prostě čistě kriminální organizace, která má určité zázemí, ale nehovoříme zde o objemech jako o těch, které jsme zaznamenali před dvěma lety, před rokem a půl, to vůbec ne. Obecně platí, že kapacita Daeše se snížila, i co se týče obchodu s ropou. Komunikace eh, a kolik máme bojovníků v terénu? Otázka komunikace a spojení. Ta se řeší, máme zde online spojení, věstníky, online kapacity pro přenášení zpráv. Od té doby, co se plně zapojili v terénu, se ukázalo, že nemají až takovou sílu, jako se předpokládalo. Došlo tedy k určité porážce a najednou byli znehybněni, co se týče přilákání dalších eh, možných stoupenců. Jinými slovy, snahy zahraniční společenství byly úspěšné, ale zase skupina jako taková byla schopná komunikovat tak jako v minulosti. A navíc se k tomu přidává další skutečnost. Po dvou a půl letech islámského státu ve vedení, ve velení. A po dvou a půl letech, co tam jsou protišické milice, které poskytují ochranu jedněm na jedné straně a iráckým stoupencům vlády na druhé straně, většina z nich je v tuto chvíli vyděšena a otrávena tím, co se dělo za poslední dva a půl roku. To znamená, že najednou vidí Daesh jako násilnou jednotku, která není schopná zajistit konstruktivní řešení a která nepředstavuje dlouhodobé řešení pro naplnění jejich zájmu. Takže to, co bylo v plném rozsahu vítáno na začátku, už není až tak eh, jednoznačně oceňováno. Je to od milionů do 100 tisíc, tak se liší ty odhady. Místní jednotky tebe měly být kolem 20 tisíc v tuto chvíli. A analýza po konfliktu představuje v tuto chvíli scénář, že Islámské jednotky by v tuto chvíli se mohly pohybovat kolem 15 až 2,5 tisíce. Vidíte ty ohromné rozdíly v odhadech a ve vnímání. Hlavně jsou to sdělovací prostředky, které to takto vnímají. Rozdíly jsou ohromné. A rozdíly jsou ohromné i mezi Irákem a Sýrií. To, co tvrdí ten samý subjekt se často mnohdy liší. Často dochází k přehánění ze strany Dáše a za poslední 6 až 9 měsíců jsme zjistili opravdu veliké odchylky od těch eh, uváděných čísel. Je tedy těžké se v tom zorientovat a dát, udělat si jasno v tom, kolik eh, bojovníků jsou schopni angažovat v oblastech, jako je Mosul. Uvidí se, budou asi se snažit o barikády na místě, ve městech, budou chtít zužitkovat maximálně své kapacity, budou chtít uh, všechny vyděsit přítomností různých výbušnin, jako je třeba AED, kdy většina operací se právě zaměřovala na likvidaci výbušnin, zvláště co se týče městských oblastí. Otázka Kurdů. K tomu už zazněla celá řada poznámek a já souhlasím s tím, co říkali kolegové. Je zde jedna, ale otázka, kterou bych chtěl doplnit. Existuje v regionu určité vnímání, alespoň někteří aktéři to tak vnímají. Samozřejmě Iránci, Iráčani, pochopitelně do určité míry i Syřané mají pocit, že američané jsou ochotni sponsorovat a urychlit proces osamostatnění Kurdů. To znamená, že se snaží natlačit Kurdy do určitého politického řešení a pochopitelně to se řeší vždycky optikou národní integrity, národní soudržnosti, národních zájmů a je to velmi těžké vyhodnotit co z toho je taková nějaká národní a lokální paranoja a co je skutečná hrozba a realita. Já si myslím, že platí, že kurdská populace není heterogenní. Pardon, homogenní. Jsou problémy eh, v tom, jak se vnímá, co by se přesně mělo udělat. Dochází zde k určitým strachům. Samozřejmě kurdové hovoří o fyzické přítomnosti na jedné straně, potom hovoří o režimu, který nebyl proti něm až tak zaujat. Pak je zde riziko boje mezi jedn- kurdskými jednotkami v Sýrii a jednotkami režimu, alespoň v některých oblastech, hned v několika oblastech, kde se tyto problémy objevily, tohle riziko je a za poslední měsíc je vnímáno mnohem více dramaticky. Já nevím, jestli jsem správně pochopil, co říkal pan Nikolaj, pokud jde o podezření, že by Irán podporoval Daesh, takhle jste to říkal? Nevím, jestli jsem vás správně pochopil, ale podle mého názoru je to složité v případně organizace, která je celá vědomě a záměrně proti šítům a proti jejich zájmům v regionu. Takhle to bylo původně koncipováno jako obrana proti vládě šítů po Sadámu Husajnovi. A byli to hlavně suničtí iráčtí vojáci. A ono se to všechno utvářelo na základě jakéhosi dědictví šítské komunity. Je velmi těžké si představit, že by tam mohl někde v pozadí stát Irán. Ať už se vám to líbí nebo ne, tak eh, my jsme si už zvykli na celkem otevřenou debatu o Iránu, ale Irán bojuje proti Daesh jednotkám. Jde jim o to, aby byly tyto jednotky na zemi poraženy. To znamená, že přemýšlet o tom, že by to byl Irán, kdo podporuje Daesh, to mně připadá v této fázi celkem nereálné. A poslední připomínka. Radikalizace mladých. Z osobní zkušenosti mohu říct, že v regionu je určitá patrná radikalizace rétoriky. Všechny komunity, nikoho nevylučuje, se snaží o rétoriku, o existenčních hrozbách, které představují ti ostatní. To znamená, že jsme ve fázi, kdy se všichni po očku koukají po ostatních a není zde politické řešení, jelikož eh, strach a po, pocit existenční hrozby není něco, co lze takhle racionálně řešit. A tím se dostavuje radikalizace. A na druhé straně hradic jsou takoví, kteří jsou pouze schopni těchto hrozeb využít a pustit se do jakéhosi vymazání protihráče nepřítele z povrchu zemského. Takže jsou to výstupy, řekněme, dost vyhrocené, radikalizující, ale to je to, co v regionu v tuto chvíli zaznamenáváme. Je to retorika, která se radikalizuje strachem a pocitem hrozby. A ještě k islámskému státu a Turecku. Já si myslím, že zde byla patrná dvojznačnost. Co se týče toho, jakým způsobem se Turecko od počátku stavilo k problému islámského státu. Samozřejmě je snadné je kritizovat a pranířovat. Když byli nebo nebyli aktivní celé věci byla to hrozba na národní úrovni, ale samozřejmě ta dvojznačnost trošku posílila ten pocit hrozby. A já si myslím, že jedna z největších chyb Turků v téhle dlouhé fázi zapojení se do syrské krize, která v podstatě trochu opakuje pakistánskou strategii, snaha o rozdělení skupiny, vytvoření jedné věrné skupiny stoupenců, která se jaksi přetvoří do jakoby opozice, nakonec ztratíte stejně možnost ovládat eh, kohokoliv z nich. Nakonec se z toho stane naprosto chaotická akce, která v dlouhodobém hledisku je zcela neříditelná. A tohle vidím u Turecka, když řeší své kapacity. Co řešili na začátku? Hrozby, které v reálu existovaly. Byla zde patrná snaha uplatnit strategie, které nakonec byly zcela zoufalé a katastrofální, co se týče úspěchu na zemi a v terénu. Děkuji. Děkuji vám, pánové. Děkuji za velmi komplexní a vyčerpávající prezentace. Zazněla zde celá řada dotazů, která byla směřována na pana Gatrutera. Já opravdu lituji toho, že to bylo domluveno, jak to bylo domluveno a že musel odjet dříve. My jsme přesto museli dodržet požadavek Říkám si, pokud máte nějaké naléhavé dotazy nebo potřebujete něco vysvětlit, prosím, předejte to sekretariátu a my se nad tím zamyslíme. My připravíme dopis panu Gatrutrovi a pokusíme se získat písemné poznámky. Pochopitelně bych nerada, kdyby to měl být materiál, který by mm, organizace AS příliš zatížil. To vůbec ne, ale zamyslete se nad tím a budete-li mít důležité dotazy, prosím, položte je, předložte je sekretariátu. My zcela nepochybně budeme chtít a usilovat o to, aby toto téma zůstalo v řešení, aby pan Gatruter se nadále podílel na těchto debatách o boji proti terorismu bude nadále zván. Já vám děkuji. Děkuji hostům, děkuji panelistům, děkuji všem poslancům za to, že se zúčastnili naší debaty. A prosím, přijďte i odpoledne. Začínáme v 15 hodin a čeká nás velmi zajímavý program. Prosím, děkuji a dobrou chuť k obědu.